Vážení kolegové, mohli zahájíme naše dnešní zasedání. Nejsme tu zatím všichni, ale program máme opravdu nabitý, tak bych navrhoval, abychom nestráceli čas čekáním. Takže návrh pořadu jednání máte před sebou. Já bych navrhl, řekněme ne změny, ale eh, řekněme několik podrobností, pokud jde o pořadí řešení těchto jednotlivých položek. Začneme s právou pana Gajera, protože eh, je tu jedna velice důležitá mezinárodní televizní stanice, která chce tuto diskusi nafilmovat, takže začneme tím. A pak budeme pokračovat s právou paní Matery, pokud tu je. Ano, vidím ji, výborně. Takže ta bude následovat hned po zprávě pana Gajera. A potom přejdeme k víceletému finančnímu rámci, a příslušným jednáním. Eh, a to ještě před 10.45, protože Reimer Böge nás v tu chvíli bude muset opustit. Dobrá, pakliže nejsou připomínky, tak to tak taky uděláme. A teď. Společně s vámi chci přivítat všechny naše kolegyně dámy a poblahopřát jim co nejlepší Mezinárodní den žen. Jsme velice rádi, že jste mezi námi, že s námi tak efektivně pracujete a že nám zlepšujete průměr krásy poslanců zde v Evropském parlamentu. A to nejenom prosím u poslankyn, ale i u ostatních přítomných žen. Myslím si, že je naprosto na místě Mezinárodní den žen oslavit, zejména vzhledem k tomu, že máme přechodný rok. Bod dvě Sdělení předsedy. Mám dvě sdělení. Nebyly obdrženy žádné námitky, pokud jde o aktiv přenecené pravomoci, eh, o zabránění přístupu Sýrie k Evropské investiční bance a tím pádem je toto přijato. Dále pro vaši informaci zaměstnanci parlamentu zahájí experiment, pokud jde o práci takového jednoho zvláštního výboru, eh, který se bude snažit zcela vynechat používání papíru, papírových podkladů na zasedáních. Eh, a je to právě tento, eh, tento výbor, který tuto iniciativu zahájil a nyní to převezmou všechny ostatní výbory. Dostaneme k dispozici eh, zhruba nějakých 6-7 iPadů, eh, které budou k dispozici našemu výboru a na určitý počet týdnů dostane, dostanou určití poslanci Eh, tyto iPady k dispozici, pokud se zavážu k tomu, že v té době nepoužijí ani jeden list papíru. Teď budeme přijímat eh, přihlášky, žádosti o tyto iPady a společně s koordinátory pak rozhodneme, kdo se bude tohoto experimentu 21. století účastnit, pakliže tady bude víc zájemců než iPadů. Na poslední schůzi koordinátorů jsme se dohodli, že pana kolegu Ashwortha Eh, jménem ECR budeme jmenovat zvláštním zpravodajem pro eh, boj s podvody a snižování eh, administrativních nákladů pro Perikles a Herkules 3 což jsou dva počítačové programy, a pro program Sidonia, Evropský ta statistický program. Pak tady máme zpravodaje na program Erasmus, a e, budeme jmenovat někoho dalšího pro předpřístupové nástroje a pro jiné nástroje související s výborem pro zahraniční záležitosti. Pan Abát dále e, opustil náš výbor. S politováním vám oznamuji. Nahradil ho pan Kozlovský, který tu zde dnes je. Není? Není. Pan Kozlovský je z frakce EPP. Mám ten dojem. Takže ten nahradil pana Abada. A to pro všechna témata, kterými se pan Abad zabýval. Teď, pokud jde o zahraniční partnerství, zejména partnerství pro jadernou spolupráci a e, nový rámec pro partnerské dohody. E, zde bude pan Abát nahrazen e, kolegyní Kavario. Bod 3. Schválení zápisu ze dne 6. února 2012. Jako obvykle, pakliže neobdržíme žádné námitky do konce tohoto dnešního ranního zasedání, bude tento zápis považován za schválený. A tím se dostáváme tedy k bodu 10, což je Evropský sociální fond a zrušení nařízení 1081 eh, lomeno 2006. Slovo dostane náš zpravodaj pan Gajer. Danke, Herr Präsident. Ähm, Děkuji, pane předsedo, a děkuji e, za to, že jste e, mi vyšel vstříct a předřadil ten bod e, Evropský sociální program na začátek schůze. Jako rozpočtáři Evropského parlamentu přijímáme stanovisko pro výbor pro uh, sociální záležitosti a zaměstnanost. Důvodem je samozřejmě nová směrnice pro provádění Evropského sociálního fondu v nadcházející podpůrné eh, periodě. V 27 členských státech už eh, máme asi 23 milionů nezaměstnaných a asi 113 milionů lidí, eh, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a chudobou. A proto Evropská unie eh, vytváří eh, tento svůj důležitý instrument pro eh, boj s nezaměstnaností. Evropský sociální fond jde dále o strategie a priority, o pokrok při dosahování plně zaměstnanosti a tak dále, o geografickou a mm, profesní mobilitu a o zvýšení kvalitu, kvality trhu práce a pracovního světa a, a profesní mobility. Komise nám navrhuje čtyři cíle, a sice podporu eh, zaměstnávání a mobility pracovních sil, investice do vzdělání, kompetence a celoživotního vzdělávání, podporu eh, sociálního začlenění a boj s chudobou a potom eh, také posílení institucionální kapacit a efektivní veřejnou zprávu. To není asi téma, které by člověka napadlo u sociálního fondu, ale vzhledem k rozpočtové kontrole se můžeme zamyslet nad zprávou těch eh, fondů a Evropský sociální fond je spíš pozitivním příkladem, pokud jde o chybovost, tak eh, vybudování správních kapacit v zemích Evropské unie, zejména eh, v těch méně rozvinutých regionech, je na nejvýš rozumný politický cíl. Tyto čtyři cíle by spolu s investičními prioritami, jak se tomu pěkně říká, měly být eh, prosazovány tedy, ale eh, měly by být také doladěny v eh, souladu s regiony. To znamená, některé ty cíle jsou nejnaléhavější v daných regionech a to se bude vyjednávat mezi regionem a Evropskou unii. Komise spíše chce, aby alespoň 25 procent prostředků šlo na Eh, podporu eh, sociálního začlenování a eh, jsou stanoveny tři stupně politiky soudržnosti pro regiony a ty nejméně rozvinuté regiony by měly dostat alespoň 25 prostředků z ESF, přechodné regiony 40 a ty hodně rozvinuté regiony 25. Tady se samozřejmě lišíme názorově Eh, od ostatních odborných eh, výborů, eh, které nám v tom radí. Výbor pro zaměstnanost je v, s, tím, s tím souhlasí, regionální výbor nikoliv, protože oni říkají, proč rozvinuté regiony mají mít 25% z ESF. A potom jsou tady ještě tedy hlavní těžiště v těch rozvinutých regionech, jestli bychom to neměli prostě nechat na těch eh, regionech. To je argumentace, eh, se kterou tady přichází regi. Nicméně eh, toto není na nás rozpočtářích. Na jednu stranu bychom se mohli omezit na to, že články 13, 14 a 15 budeme přeskoumávat v části 3 zvláštní ustanovení finančního finanční zprávy, na tím bychom zůstali u své úlohy. Já jsem samozřejmě eh, se na to podíval již dříve. Nejsou tam žádná překvapení a skutečné problémy. U zjednodušených možností financování tam, myslím, je to velký krok vpřed, protože komise zde navrhuje eh, přijít s paušálními částkami. A když se podíváte na ty často drobné projekty v ESF, které provádějí malé nestátní organizace pro zvláště potřebné skupiny, tak bude dobré jim ulehčit od správních nákladů na břemene. A potom je tady Potom jsou tady nové finanční instrumenty, které máme u každého fondu komise eh, navrhuje eh, tady eh, rozdělení rizika a další věci, nebo tedy rozdělit tyto věci mezi záruční fondy a další fondy a tam mm, se nepřeme vyloženě, jestli ty instrumenty jsou správné nebo špatné, ale nemyslíme si úplně totež pokud jde o nasazení a informační povinnost členských států k těmto finančním instrumentům a přiměřenou kontrolu. A to, jaké výdaje potřebu, tedy, eh, požaduje Evropský parlament, aby eh, byly nasazeny tyto instrumenty. Prostřednictvím aktu přenesené pravomoci budou přenášeny určité eh, pravomoci, eh, kterými budeme moci eh, žádost zase stáhnout zpátky. Výbory budou moci zasáhnout, pokud v rámci toho delegovaného aktu komise rozhodne nějak, co se, a, a, že se to nebude líbit Evropskému parlamentu, ale potom jako rozpočtový výbor bychom se museli ještě jednou bavit o tom, jestli komise opravdu od nás dostane tu přenesenou pravomoc jednat. Z přísně rozpočtového hlediska se musíme také zamyslet nad tím, co se tady obsahově podporuje. Já no, o tom nechci vyvolávat diskusy. Jestli tohle opatření nebo nějaké jiné opatření je e, vhodnější k boji s nezaměstnaností, ale e, rozpočtá, jako rozpočtáře mi napadá, v jaké formě by ta pomoc měla být poskytována. A samozřejmě eh, komise chce synergie mezi fondy, ale já nevím, jestli bych měl mít radost z toho, že mezi Evropským sociálním fondem a novým programem pro eh, sociální změny a inovace, o kterém také dnes chceme jednat a kde je zpravodatel s pravodajkou Esther Grillie, jestli bychom tam neměli mm, chtít jasné rozdělení. tak aby eh, se ty programy separátně vyprofilovaly a v jaké podobě by ESF mohl eh, přispět k omezení eh, klimatu. Tam o tom jsem hodně přemýšlel, ale má politická fantazie mi vůbec neumožňuje si představit, eh, jak ESF může přispět k omezování změn klimatu. Možná a, eh, mm, bychom byli trošku eh, na tom lépe, kdybychom nechtěli dávat každou úlohu každému fondu v EU. Děkuji. Děkuji, drahý kolego. Máme dvě žádosti o slovo. Pan Surian, prosím. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon egyetértek az előadónknak az utolsó mondataival, meg persze... Děkuji. E, já zcela souhlasím s tím, co říkal na konci pan zpravodaj a v podstatě i s tím vším ostatním, co říkal předtím. E, chtěl bych schrnout několik věcí, co do našeho náhledu na toto téma. Evropský sociální fond je fond, který existuje již dlouhou dobu, a který bojuje s fenoménem nezaměstnanosti, který nás doprovází už dlouhou dobu. My jako rozpočtový výbor se musíme ptát na to, jak efektivně se tento fond používá, aby se splnily cíle, které má stanovené protože e, tento fond se vyplatí využívat pouze tehdy, kdy se ty cíle opravdu plní. To je taková ta takový ten vzájemný vztah mezi v podstatě zaměstnaností, nezaměstnaností a sociálním fondem. Vyvstává zde otázka, zda to používáme dobře. Způsob používání se v průběhu doby mění a všichni doufáme, že se mění k lepšímu, to znamená, že se využívá efektivněji. Je jasné, že v rámci strategie EU 2020 se snažíme všechny fondy vlastně přizpůsobit našemu snažení, respektive tedy těm cílům EU 2020, protože ty mají eh, hodně specifický rozpočet a pokud nebudeme cíle plnit už nyní, tak ho nedosáhneme. Vítám také snahu komise. Snahu v tom smyslu, že se přizpůsobují eh, konkrétní nařízení a legislativní opatření Eh, aby se tyto cíle mohly splnit. Týká se to například regionálního fondu nebo fondu soudržnosti. Je potřeba si vzájemně přizpůsobovat jednotlivá pravidla. Já to vidím tak, že eh, například Fond pro rozvoj venkova sem také spadá a tím pádem eh, vlastně hovoříme o tématu, kterým se zabývají tři komisaři. a mají specifické cíle, které musí splnit. Nicméně, eh, pokud eh, mám správné informace, zatím nedošlo k žádnému zásadnímu průlomu v řešení této problematiky. Komise vypracovává kontrolní mechanismy, aby členské státy a jednotlivé regiony mohli přesně nahlížet do toho, jak se tyto fondy a prostředky využívají. To by mohlo být řešení toho, aby se eh, zvýšila zaměstnanost, aby se snižovala nezaměstnanost. My bychom si přáli a chceme efektivitu, to jednoznačně, ale vidíme zde i určité nebezpečí. Analýza nám totiž ukazuje, že potřebujeme ještě další opatření, a to i ze strany regionů jako takových. A máme zatím dojem, že všichni mluvíme o zjednodušování při využívání prostředků z fondů, ale toto zjednodušování se v podstatě nijak neprojevuje. Naopak se zdá, že zpráva e, a administrativní zátěž neustále roste. E, tak, pane předsedo, takto jsem se pokusil schrnout stanovisko EPP. Myslím, že až bude zpráva hotová, vzhledem k tomu, co dnes zaznělo, tak uh, už eh, budeme moci vyjádřit velkým koncenzem podporu z naší strany pro tuto zprávu a pak zkrátka uvidíme, jak ty příslušné výbory budou reagovat na čísla, která jim dodáme. Já jsem eh, nehovořil o konkrétních číslech, to, tím se budeme zabývat ještě v rámci diskuse nad konkrétním rozpočtem a samozřejmě zavedeme i příslušné opravy. Monsieur Godmanis. Dank vielmals. Ich versuche ein bisschen in Deutsches auch erklären. Děkuji. Eh, když dovolíte, já se pokusím mluvit německy. Eh, děkuji panu zpravodajovi. Chci zmínit několik věcí. Když se podíváme na výsledky z 1. února tohoto roku, co tam vidíme? Vidíme tam velký rozdíl mezi zeměmi, které jsou na tom dobře s absorpcí prostředků ze sociálního fondu a mezi zeměmi, u kterých to vůbec není dobré. Podívejme se na první místo 630% 63% absorpce, na posledním místě 19 nebo 18%. A pak máme ještě země i v eurozóně, které mají absorpci okolo 21-23%. A to je to nejzásadnější, co my jako rozpočtový výbor musíme jasně říci, že to zkrátka takhle nejde. Nejde mít takovéto obrovské rozdíly. Musíme ukázat, proč tyto rozdíly vlastně vůbec existují na začátku toho šestého roku, do kterého teď vstupujeme. Druhá poznámka. Když se podíváme na tato čísla, tak jsou to pouze čísla o integraci. Máme tady totiž dva podprogramy. Jeden takzvaný soft program, to se týká školených lidí, školených dvakrát, třikrát, kteří přijdou vždy o zaměstnání. A tady pak máme ty takzvané soft programy, kde v podstatě nepotřebujeme žádné velké investice, nemáme v podstatě žádnou infrastrukturu. A pak tady je ještě druhá kategorie pod programů. A to je infrastruktura pro lidské zdroje. A tady ta čísla jsou ještě třikrát horší. Když se podíváme na nejlepší země, tak, to, tak jsme u nějakých 60%. Tam je to dobré. Ale když se podíváme, kolik peněz jde na infrastrukturu, na tu adsorpci, to znamená, že se postaví nové centrum, postaví se, já nevím co, já vím, nová škola, tak pak je otázka, tak je pak otázka, jak efektivně se ty peníze vlastně používají. Takže v podstatě to vypadá tak, že lidé přijdou o práci, tak se přeškolí, to jde ještě dobře, po půl roce se to stane znovu, znovu přijdou o práci a znovu se do nich investují peníze a tak dále a tak to jde pořád dokola. Ale dejme tomu, to, to, to musí být, ale teď ta otázka infrastruktury je něco úplně jiného protože ta eh, protože ta čísla z komise eh, vlastně v podstatě nejsou dostatečně detailní, že ano. Oni nám ukážou tu první linii, řekněme, těch 60%, eh, a dejme tomu, že ta adsorpce u sociálního fondu je ještě o 2% lepší, ale vůbec nevidíme do detailů. Zkrátka, Jednoznačně je potřeba vydávat peníze na tyto věci, o tom nepochybuji, ale když se pak podíváme na ta čísla, například když se podíváme na míru nezaměstnanosti u nás nebo i jinde, když máme tak dobré výsledky v oblasti využívání sociálního fondu, tak musíme zkrátka vidět, že ta nezaměstnanost klesá. Pokud neklesá, tak víme, že je něco špatně. A pokud vím, tak nějaká takováto analýza těch jaksi schovaných čísel podle mě vůbec neexistuje. Pokud někde existuje, já jsem ji neviděl a vůbec o ní nevím. Já ji nikdy neviděl. Ani po těch prvních dvou a půl letech fungování tohoto, tohoto programu, eh, kdybychom se dívali na adsorpci, nezaměstnanost nebo vytváření nových pracovních míst, to v podstatě vůbec neexistuje a musíme to zkrátka žádat. Eh, Jinak eh, v tom novém víceletém, eh, víceletém, eh, víceletém finančním rámci půjde opět nějakých 70 miliard euro na sociální fond, což už nějaké peníze jsou a měli bychom dobře řídit, jak se využívají. Děkuji. Monsieur le rapporteur, vous voulez répondre? Děkuji mnohokrát. Pane zpravodaj, přejete si k tomu ještě něco dodat? Já, danke, prezident, wenn ich, wenn Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně nechci zdržovat. Já jsem si eh, napsal ty eh, podstatné připomínky panu Gormanisovi a Žurianovi. Děkuji. Myslím si, že teď už jsme o něco dále než u těch tří eh, článků, které se zabývaly finančními podmínkami fondu. Můžeme se podívat doleva i doprava, já s tím souhlasím. Ehm, beru vaše podněty, podívejme se na v úroveň absorpce a e, další indikátory efektivity ESF. Musíme se zamyslet nad tím, jak kolegové e, z výboru pro zaměstnanost na to budou reagovat. Já si to dohodnu s příslušnou zpravodajkou Wempl. Pan e, Šurian se bojí nárůstu administrativního břemene. Myslím si, že tady jsme na lepší cestě, protože do budoucnosti nové eh, eh, rozpočtové nařízení, se kterým jednou budeme hotoví, určí, eh, mm, jakou míru zátěže potěže ponesou regiony. A my s komisí nechceme nechat narůstat toto břemeno a ten paušál jak je teď mm, navržen, k tomu může přispět. Takže pokud jde o cíl, tak se shodujeme. Nechceme určitě slyšet, aby eh, příjemci nám říkali, už nikdy nechceme eh, pracovat s evropskými penězi, protože jsou tak složité. My k tomu můžeme přispět tím, že odstraníme to, co eh, můžeme, ale ještě jednou prosím kolegy, aby se zamysleli nad tím, kolik byrokracie se eh, odvíjí z toho, že eh, často rozpočtové nařízení eh, vůbec neodpovídá příslušným předpisům členských zemí nebo jako u mě v Německu spolkových zemí. A potom samozřejmě tady vidíme, že to slouží dvěma cílům musí eh, lidé eh, splňovat eh, požadavky finančního nařízení a Evropské unie a vlastní země. A často ty se ty se vylučují a ty lidé tomu často nerozumí, vidí, jak jsme byrokratičtí a na druhou stranu mají vlastní zkušenosti nějaké vědí, že když zažádají o evropské peníze, je to najednou administrativně náročné. A lidé také nevědí, eh, jak je to obtížné vyřídit, pokud jde o finanční eh, nařízení. A také vědět nemusí. A oni by měli vědět, eh, jestli Evropa zvýší nebo nezvýší eh, ty eh, byrokratické výdaje oproti eh, místním nařízením. A já si myslím, že bychom se s tím měli popasovat. Děkuji. Pan Kozlovský chtěl ještě něco říci? Děkuji, pane předsedo. Sami zvošlivci mówią, že Evropský fond společný to je. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl upřesnit jednu věc. Velmi často se říká, že ESF vlastně je o tom, že dáváme další vzdělávání lidem, kteří už mají kvalifikaci. Na regionální úrovni bychom měli mít možná programy, které by nám financovaly různé fondy. To znamená fond pro regionální rozvoj, eh, fondy financované ESF a podobně. Tak by bylo zajištěno, že ty programy budou co nejefektivnější. A také bychom měli mít co nejkonkrétnější ukazatele. Děkuji. Merci bien. Très bien. Je vous remercie. Alors, euh... Děkuji, děkuji mnohokrát vám všem, kteří jste vystoupili v diskusi. Tohle byla taková předběžná výměna názorů na základě e, vystoupení pana zpravodaje. Text budeme mít e, později, takže tohleto bylo zatím trošku s předstihem. 10. května se budeme zabývat návrhem stanoviska. Lhůta pro pozměňovací návrh bude 16. května. A dále k přijetí by mělo dojít 19. a 20. června. Tak, aby to výbor M pro zaměstnanost měl k dispozici 10. července. A Celá eh, složka se následně dostane na plenárku až v září, takže ještě jednou všem děkuji. Jak jsem již sdělil, nyní eh, máme další změnu a přejdeme rovnou k bodu 14. Stále je to sociální sektor, ale jedná se o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci kolegyně Barbara Matera. Můžete vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Tohle je první žádost roku 2011 pro mobilizaci prostředků z fondu EGF, která přišla ze Španělska. Tato žádost je součástí žádostí 31. Eh, prosince 2011, takže stále ještě spadá do důsledků evropské krize. Oni žádají o 1 milion 640 tisíc euro které by měly být vynaloženy na integrační činnosti, Eh, a jedná se o 1138 pracovníků, kteří byli propuštěni v sektoru stavebnictví ve Valencii. Tyto osoby byly velice postiženy dopady ekonomické krize, v důsledku čehož došlo k významnému poklesu úvěrů poskytovaných bankám privátním klientům a došlo k velikému poklesu poptávky v rámci sektoru nové výstavby. Jak si možná vzpomínáte, v prosinci 2011 rada bez ohledu na příznivé odhlasování tímto parlamentem zablokovala rozšíření e, použití tohoto fondu i na dopady ekonomické krize. Takže v současné době tento fond řeší jenom důsledky globalizace, to znamená takové záležitosti jako relokace, a spolufinancování na regionální úrovni se tedy vrátilo na 50 Z tohoto důvodu já jsem do této zprávy začlenila nový odstavec, kde zdůrazňuji potřebu eh, dát znovu radě na stůl víc zdůraznit jim, jak je důležité mít tam i tuto výjimku pro dopady e, ekonomické krize, protože pokud e, správně čtu noviny, tak ekonomická krize zdaleka neskončila, právě naopak. E, připomínám časový rozvrh 13. března je lhůta pro pozměňovací návrhy. Dále 21. března hlasování ve výboru pro rozpočet a 28. března by se o tom mělo hlasovat na plenárce. Děkuji, pane předsedo. Très bien. Merci, monsieur Godmanis. Děkuji, pan Godmanis. This one thing is not clear. Until... Eh, tato záležitost není jasná. My tady máme fond pro globaliz- přizpůsobení se globalizaci pro takové případy, kdy je problémem globalizace, kdy dojde ke ztrátě konkurenceschopnosti v důsledku problémů způsobených globalizací. To znamená, někde jinde, mimo EU, je někdo jiný více konkurenceschopný a v určitém podniku nebo v určitém sektoru dojde ke ztrátě pracovních míst, ale promiňte, tady tohle není ten případ. Jestliže stavíte domy a následně nikdo nechce v těch domech bydlet, to vůbec nějak s globalizací nesouvisí. To je úplně špatná politika vlády. A proč bychom měli pomáhat v takových případech? To není správné. Tady prostě nejde o ztrátu konkurenceschopnosti. Já si dovedu představit například, že někteří lidé, kteří pracují v určité továrně a v důsledku situace v Indii nebo jinde eh, rychle přijdou o konkurenceschopnost, to je jedna věc. Ale jestliže po určitou dobu, po určité roky vytváříte realitní bublinu a lidé staví domy a věří, že stále se najde někdo, kdo tam bude chtít bydlet, a to dělají i imigranti ve Španělsku, tak promiňte, to není správné a tohle to já nikdy nepodpořím. Děkuji. Máte pravdu. Něco na tom je. Paní Andrease. Well, I, <coughs> I want to já bych chtěla podpořit to, co řekl pan Godmanis. Ve Španělsku krize byla důsledkem realitní bubliny. Takže jak chcete rekvalifikovat ty lidi? Jaká rekvalifikace? Jak bych to řekla? Eh, to bylo do jisté míry nelegální způsob fungování v rámci sektoru nemovitostí a to si musí vyřešit vláda. Je to velmi závažná situace. A já myslím, že když bychom eh, na toto dávali fondy a prostředky, to není správné řešení. To problém jenom zhorší. Tito lidé nemají jiné místo, kam jít a kde pracovat, protože eh, podnikání v oblasti nemovitostí je zablokováno. To musí vyřešit vláda. To je zcela nevhodné. Děkuji. Děkuji. Barboro, přejete si k tomu něco říci? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zareagovat na kolegy. Tady tato žádost se týká výjimky. Výjimky, která byla začleněna na základě tohoto nařízení v roce 2009 pro důsledky ekonomické krize. Takže vzhledem k tomu, že eh, Valencie požádala o přidělení tohoto fondu ne pro důsledky při způsobení se globalizace. vy tady hovoříte o e, ztrátě konkurenceschopnosti, ale tady jde skutečně o důsledky hospodářské krize. Tudíž tato žádost plně reaguje na tu možnost využít prostředky tohoto fondu. Od ledna 2012 všechny žádosti, které budou přicházet nyní, tak ty už se musí týkat čistě důsledků přizpůsobení se globalizaci. Čili prosím, zamyslete se ještě jednou nad tím, co jste řekli, protože pokud je tomu tak, jak říká kolegyně Andersen, že eh, sektor nemovitostí se nachází v krizi, a mm, je tady tedy zájem ústřední vlády poskytnout konkrétní eh, odpověď a konkrétní reakci pracovníkům. A také Evropská unie by měla eh, konkrétně pomáhat evropským občanům. Používejme ty evropské fondy. A tady toto je fond, který by měl být přímo určen pro evropské občany. Toto není něco, co pomáhá restrukturalizovat firmy. Prosím tedy, abyste se nad tím ještě zamysleli, protože máme ještě čas před tím hlasováním, jak v našem výboru, tak na plenárce. Takže prosím a doufám, že během následujících dnů změníte svůj názor. Děkuji. Děkuji, Juta. Ja, vielen Dank. Ich möchte Děkuji mnohokrát. Já chci v této věci Barbaru podpořit. Já vím, že to mnoha politikům vadí. V podstatě by to mělo vadit nám všem, ale my v krizi zkrátka jsme. A teď musíme eh, v podstatě pomoci našim zaměstnancům. Eh, a všichni jsme byli připraveni podpořit banky. To stále probíhá. A tam jde o daleko, daleko víc miliard euro. A já si myslím, že pokud dojde k dodržení všech pravidel a k tomu došlo, eh, tak nám komise takovýto návrh může klidně přednést. Já bych tím pádem ráda řekla, že eh, v podstatě nelze říci, že eh, vyni jsou sami zaměstnanci, že se chtěli podílet na tomto sektoru, byť nafouknutém bublinou. Zkrátka se to stalo. Dobrá, děkuji. Nějaké další žádosti o slovo? Paní Vertman, ano, pardon, nevšiml jsem si vás. Děkuji vám, pane předsedo. Ke Španělsku chci říci toto. Já jsem toho názoru, že samozřejmě musíme podporovat naše občany, ale u Španělska bych ráda poznamenala, pokud mohu, že si myslím, že se to napojuje na to, kde ty budovy byly stavěny, protože já vím o několika příkladech, kdy se stavěly budovy, a to ne jedna nebo dvě, ale bylo jich mnoho, a pak eh, vzhledem k tomu, že se změnila legislativa ve Španělsku, se ty budovy zase nemohou využívat. Já si myslím, že potřebujeme více informací abychom mohli informovaně hlasovat. E, proto e, ačkoliv bych ráda podpořila názor pana Gurmanise, myslím si, že e, musíme jasně mít informace jasné o tom, co je globalizace, co je, co je hospodářská krize. A v případě Španělska to platí dvojnásob. Děkuji. Dobrá, děkuji vám. Myslím si, že je fakt, že potřebujeme přesnější informace. pravidla, která se změnila ve fungování fondu od ledna 2012, to je samozřejmě také velice důležité. Dovolte mi teď ještě zmínit harmonogram. Eh, Tři, 13. března je lhuta pro pozměňovací návrhy. 14. Mm, eh, března bude stanovisko z Emplu 21. března, eh, bude diskuse u nás, pak se bude hlasovat. A mezi tedy dneškem a těmito daty se musíme pokusit sehnat více informací, eh, po kterých tu bylo voláno. Děkuji všem, i paní zpravodajce, a nyní navrhuji, abychom se přesunuli k bodu 7 což je eh, víceletý finanční rámec, eh, výměna názorů o vlastních zdrojích. Upozorním na to, připomenu, že kontaktní skupina se setkala minulý týden a nyní bych dal slovo zpravodajům. Nezapomínejte prosím, že parlament vytvořil jaksi zvláštní proceduru pro sledování jednání o víceletém finančním rámci a v rámci koordinace e, této snahy společně s e, ostatními výbory parlamentu se e, setkávají ti, kteří budou hlasovat o legislativních textech, které budou rozhodovat o politikách financovaných v rámci příštího víceletého finančního rámce. A tato kontaktní skupina má za předsedu pana Šulce, předsedu Evropského parlamentu v současné době. Máme zde několik řádných členů, což je v podstatě výběr z výboru pro rozpočet, který jedná o víceletém finančním rámci, a pak tu máme všechny koordinátory rozpočtového výboru. Takže zapojeny jsou tam všechny politické frakce do těch jednání. Samozřejmě v závislosti na konkrétním zasedání lze požádat další poslance nebo zástupce komise, aby se účastnili. To závisí na tom, eh, jak daleko jednání pokročila. Předseda Schulz eh, také přizval předsedy hlavních eh, výborů, které jak si generují nejvíce výdajů, to znamená výbor pro zemědělství, ITRE, výbor REGI, výbor TRAN, a výbor Ample. A samozřejmě v pozdější fázi bude přizvávána i komise. Takže eh, teď se musíme rozhodnout, eh, jakým způsobem budou probíhat eh, tato paralelní jednání s jednotlivými výdajovými výbory. Pokud jde o harmonogram, eh, je otázka, zda tato jednání mají být paralelní a nebo eh, zda by rozpočtové rozhodnutí mělo přijít před rozhodnutími legislativními nebo naopak. To základní stanovisko k tomuto, eh, které v podstatě vzešlo z tohoto výboru, bylo to, aby legislativní výbory provedly řádně svou legislativní práci a rozhodlo se, abychom je vyzvali k tomu, aby zatím neprováděli kvantifikaci toho, co požadují. Já si myslím, že každý druhý výbor na konci jednání zkrátka bude muset odsouhlasit nějakou konkrétní částku, například na regionální politiku nebo pro fondy. Ale pokud bychom začali o nějakých číslech konkrétních jednat už teď, myslím si, že bychom přišli o tu smyslopl, smysluplnost koordinovaných setkání s legislativními výbory, protože ty budou samozřejmě pokoušeny, eh, aby jmenovali nějakou přehnanou částku hned na začátku, což by mohlo znamenat eh, určité ochromení celkového stanoviska parlamentu v řádných rozpočtových jednáních. Eh, Samozřejmě chceme, aby legislativní výbory s námi co nejvíce spolupracovaly co do obsah eh, co do obsahu těchto legislativních návrhů, co do obsahu politik, pokud jde o sociální fond, zemědělskou politiku a tak dále. Jinými slovy, zabýváme se politikami jako takovými, jejich obsahem, ale než eh, začneme mluvit o číslech, tak ještě chvíli počkáme a chceme v podstatě, aby se ta jednání dostala co nejdále v mezidobí. Příští týden chce pan předseda Schulz navštívit eh, ostatní předsedy příslušných výborů a sdělit jim toto. Eh, chce jim to sdělit ve Štrasburku na příští konferenci předsedů, naprosto konkrétně to bude jako obvykle v úterý. zpravodaji jsou k dispozici pro jednotlivé výbory a jsou s nimi v neustálém kontaktu. Je to eh, opatření, které je využíváno poměrně často, jak vidíme. Pan Schulz nám řekl, že chce využít veškeré příležitosti, které mu bude poskytnuto k tomu, aby se setkal s dánským předsednictvím a se zbytkem rady, aby všem připomínal hlavní požadavky ze strany parlamentu. A učinil tomu tak i mm, ke konci minulého týdne v radě. Poslal nám kopii svého projevu. V podstatě ve svém projevu hovoří o tom, že chce zajistit, aby všichni dostali ten rozpočet, který požadují, pokud jde o parlamentní výbory. Je tam ovšem i odstavec týkající se evropského rozpočtu, kde hovořil poněkud obecněji, což je běžné v této fázi jednání, protože ta jednání o víceletém finančním rámci jako taková nebyla na pořadu jednání v minulém týdnu. E, nicméně je to velice důležité pro nadcházející červnové jednání. My se momentálně snažíme napasovat náš vlastní program aby odpovídal tomu, co se, co se bude odehrávat i na poli rady v červnu. Ale v mezidobí a v závislosti na tom, jaká jednání se stihnou v březnu a v dubnu, například eh, s Radou pro všeobecné záležitosti, tak my a zpravodajové předložíme návrhy, které budou hodnotit z co nejširšího hlediska tu nutnost jaksi vyostření, respektive zkonkretizování těch požadavků, eh, které budeme v těchto věcech mít, což je naše pravomoc udělená plenárním zasedáním na základě zprávy Šure. A pokud eh, k tomuto dojde, budeme se zabývat možností nového eh, usnesení, která, které by bylo předloženo někdy v květnu, v červnu, v červenci. Samozřejmě teď ještě nemůžeme rozhodnout, nemůžeme vědět, co se stane, ale ten princip jako takový kontaktní skupina přivítala. A ještě jednu věc mi dovolte zmínit. Rovněž jsme se zaměřili na přípravu konference, mezi institucionální konference o víceletém finančním rámci, a ta bude 22. března. Je to druhá konference tohoto typu. Je to naše iniciativa. Setká se, setkali jsme se s komisí s polským předsednictvím v říjnu loňského roku. To bylo velice podobné jako nadcházející akce. v podstatě se nejednalo o jednání jako takové, spíše o, jako takovou výměnu názorů, která začala zabíhat i do větších podrobností. A tato nadcházející konference přichází ve velice kritické fázi našich jednání. Je samozřejmě na místě, abychom rozšířili naše výměny názorů, abychom například do nich mohli zahrnout zástupce veškerých národních parlamentů. Samozřejmě je potřeba mít přítomné zástupce všech 27 vlád, aby mohla proběhnout výměna názoru i s nimi. Ten jednací proces, který teď začíná ve výboru pro rozpočet, se setká pouze s třemi předsednickými zeměmi na začátku a poté později 27, eh, se, se, zbytkem 27. Takže berte to jako takovou pozvánku pro vlády, pro zástupce, eh, pro zástupce jednotlivých politických stran v národních parlamentech, tak, aby se všichni mohli podílet na tom, eh, říci, co vlastně od evropského rozpočtu očekávají, jaké by měly být priority evropského rozpočtu nebo jaké by být neměly a jakým způsobem podle jejich názoru by se měl ten rozpočet financovat. Zda bude zachován současný systém nebo zda se ten systém změní. To znamená zejména, co uděláme s vlastními prostředky. a zda se shodneme na jejich využívání nebo zda se neschodneme. To všechno bude předmětem té konference. Případně v rámci stanovování programu můžeme rozeslat takový, dejme tomu, dotazník, který by pak sloužil jako vodítko pro rozpravy. Takže k té kontaktní skupině možná, pane Böge, chcete něco říci? A ostatní zpravodové, prosím. Já Kolegyně a kolegové, já prakticky nemám, co bych dodal. Náš předseda a ty výsledky zasedání podstatní, konstantní skupiny dobře vylíčil. Myslím si, že ta práce funguje velmi dobře a je dobré koordinovat to právě na této platformě u nás ve sněmovně. E, ještě bych doplnil, že zpravodajové pro MFF během každého plenárního zasedání ve Štrasburku ve čtvrtek dopoledne eh, se setkávají eh, se zpravodaji k MFF a i k legislativnímu programu. Budou je zvát, aby eh, si průběžně vyměňovali názory a všichni jsou srdečně sváni. A nejenom, aby se účastnili, když se hovoří o konkrétních jejich věcech, ale obecně. říjně by to nedávalo moc smysl. Ale každopádně eh, tady eh, tato platforma je za druhé. Alan hovořil o tom, že kontaktní skupina se vyjadřila eh, poměrně jednotně, v tuto chvíli neuvádět žádná čísla k víceletým programům. Já, stejně jako předtím, osobně si myslím, že je to správnější cesta. Ovšem, Vím, že tady eh, existují eh, průběžná hodnocení a tyto otázky bychom měli eh, projednat co nejdříve na konferenci předsedů výboru nebo frakcí, protože nějak se k tomu musíme postavit, protože všechno ostatní nás rozdělí. Kolega Kalfi to předpokládám bude vnímat stejně. Jako zpravodajové bychom vůbec neměli problém rozdělit ta čísla do všech 72 programů, kde spolu rozhodujeme, ale k čemu to povede už v této fázi? Mohlo by nás to prostě rozdělit. Takže musíme velice střízlivě eh, se bavit o lepší cestě, o tom, co dává smysl a o tom, co by nám naopak mohlo přidělat starosti. Takže bych to nechal u tohoto vyjádření. Potom druhá věc, kterou si myslím, že je důležitá, je že bychom se měli eh, sami sebe zeptat, jestli si všichni myslíme, že příprava legislativního řízení, a já si myslím, že společná deklarace eh, z minulého května už není potřeba v této fázi. Druhá strana bude nervóznější, ale zvládne to. Ale příprava na první čtení ve výboru eh, se bude dělat a měla by se udržet ve výboru i bez usnesení. Když tady budeme dělat různá řízení, tak je tady nebezpečí, že ti, kteří jsou rychlejší, protože to pro ně není tak složité, eh, se pokusí eh, vyjednat částečné dohody a bude to mít nějaký eh, dominový efekt. Takže sekretariáty to asi nejsou schopní, schopné jinak naplánovat, ale, ale u jedné nebo druhé fáze už to vidím odhlasuje se to na výboru a potom se hlasuje na plénu v červnu, v srpnu, nebo pardon, v září, eh, v říjnu a tak dále. Tady musíme mít eh, nějakou linii, protože jinak to eh, nesladíme. Takže tohle je třeba si vyjasnit. A potom poslední věc, z debaty se zástupci dánského předsednictví jasně vyplývá, že musíme ještě dvě věci eh, jednou potvrdit. A myslím si, že je třeba to ještě probrat s komisí. Je třeba mít eh, eh, přístup k těm nejen obecným informacím, dvě, tři stránky programu, ale potom i k těm věcem, které zatím stojí, protože Předsednictví si to projednává a my jsme mimo. A vypadá to, že nám eh, oni eh, zadržují informace. A, a eh, výsledek je potom pro nás, že je to netransparentní, nepře, nepřehledné. Takže my komisi tohle to musíme zcela jasně říci, protože takhle se nejedná mezi rovnými partnery. A k tomu také patří, a to nám také bylo přislíbeno, někdy blízko, že eh, budeme moci reagovat poměrně eh, brzy, pokud jde o návrhy předsednictví. Protože před zasedáním obecné rady eh, se hovoří o takzvaném vyjednávacím boxu, jestli... A my nejsme zapojeni do tohoto procesu. A nemůžeme eh, se vyjádřit k tomu, co se probírá na Radě pro všeobecné záležitosti. A když to nemůžeme udělat, tak budeme mít v červnu nějaký problém. A bylo by eh, moudré eh, se s tím nespokojit, proto bych ještě jednou apeloval na dánské předsednictví, aby nám včas dávalo k dispozici příslušné náměty, aby i kontaktní skupina mohla příslušným způsobem reagovat aby eh, nám to někdo nehodil na stůl, až už budou existovat vlastně eh, první orientační zásady a eh, rady. To by nás čekaly obtížné chvíle. Děkuji. Reimere, to bylo velice jasné. Žánlik, chtěl jste se k tomu ještě nějak vyjádřit? Euh, euh. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Máme tady návrh stanoviska Ann Jensen a o tom jistě budeme brzy hovořit. Já mám jenom určité obavy, co se týče schůze 22. protože mám obavy, že nebudeme mít eh, dispozici dokument který jsme stále požadovali po komisi. Tedy co se týče snížení eh, příspěvku na základě národního příjmu. Než máme k dispozici, než budeme mít k dispozici takovéto informace, tak vyjednávání s národními parlamenty bude obtížné, protože by se to mohlo zvrhnout do nějaké evropské ideologie a nebude to ten pragmatický přístup, který podle mě je jediný možný, abychom měli náležitou diskusi s jednotlivými parlamenty. Také bych chtěl říci, že jsem měl jednání se zástupci dánského předsednictví a um, byl tam zástupce předsedající výboru pro vlastní zdroje a potvrdili, že celkový balíček bude takový, že tam budou začleněny vlastní zdroje, že se to tady nebude řešit odděleně. Takže zatím ještě nemáme nic konkrétního, na čem pracovat. Nicméně musíme jenom zajistit, že to všechno bude součástí jedné rovnice, protože jinak to bude možná jenom diskuse o výdajích. A to by znamenalo, že budeme mít problém zaujmout radikální stanovisko v otázce vlastních zdrojů. Předseda, děkuji Liku. Já bych jenom chtěla doplnit k tomu, co řekl Lik, co se týče uh, čísel. Eh, když tady slyšíme, že Jean Lake už to požaduje po komisi celé měsíce jménem výboru pro rozpočet, musíme si uvědomit, jaké to bude mít dopady na každý členský stát co se týče snížení národních příspěvků v důsledku progresivního snížení eh, nových vlastních zdrojů. To bude samozřejmě klíčový faktor pro to, aby se o to začaly zajímat vlády a národní parlamenty. Na žádost koordinátorů já jsem rozeslal dopis, respektive odeslal jsem dopis panu Levandovskému, kde jsem ho požádal, aby se k nám připojil na příštím jednání 21. března což je v předvečer schůze 22. Dřív to prostě nešlo. A on by eh, se zúčastnil jednání, bylo by to jednání tady za zavřenými dveřmi, část toho jednání by probíhala uzavřeně a já jsem požádal, aby nám dal k dispozici veškeré čísla, veškeré informace, co se týče eh, vyčleněných platebních prostředků. To by bylo součástí vyjednávání rozpočtu na 2030 a návrhu, a také tím bude dotčen návrh opravného rozpočtu na rok 2012, protože e, tyto finanční prostředky budou velice důležité. Nebude to ale dřív než předvečer 22. Uvidíme, zda se nám to podaří ještě 22. distribuovat e, účastníkům. To prostě uvidíme až toho 21. Pokud by Rainer souhlasil, tak já navrhuji, že ho přizveme na jednání konference předsedů výborů spolu s panem Kalfinem a dalšími zpravodaji příští týden, kam přijde i pan Schulz aby tam přednesl výsledky práce kontaktní skupiny, tedy aby s tím seznámil předsedy ostatních výborů. E, dále se hlásí o slovo další řečníci Joran Felm, prosím. Thank you, chair. E, Děkuji, pane předsedo. Bohužel náš spoluspravodaj kolega Kalfin tady není, je v Řecku na důležité misi. Nemohu tady říci, že hovořím jeho jménem, ale snad mohu říci, že hovořím jménem naší skupiny, protože my jsme tento týden už hodně řešili strategii pro VFR. Já zcela souhlasím s Rainerovým přístupem a i s tím, co jste řekl vy, pane předsedo. Podle mě je velice důležité, eh, protože čím větší většinu budeme mít za výborem SURE a nějakých 80 poslanecké sněmovny, tak to bychom se měli snažit udržet, protože když se nám to nepodaří, tak se ztratíme v těch jednáních. E, my bychom tu většinu vládli splnit v rámci postupu souhlasu. Ovšem takto, pokud tam nebude aspoň konsensus, tak tam bude velká většina. Ale hrozba je taková, že pokud by se tam měly předem dělat nějaké sektorové dohody, které by byly dobré pro jeden výbor, pro jednu politickou skupinu, ale problematické pro ostatní, to by bylo nepříjemné. To by představovalo určitou hrozbu. Tím nechci říkat, že nějak chci omezit náš vlastní výbor nebo naše vlastní skupiny, ale problém je ten, že je zde riziko, že Rada se bude snažit dosáhnout dohody v těch oblastech, které jsou zásadní pro ně, ale bude ignorovat jiné oblasti, které jsou zásadní pro nás. A to by byl velký problém. Takže musíme být v parlamentu disciplinovaní. Nesmíme se nechat, eh, nechat uchlácholit nějakými předběžnými dohodami. To by ohrozilo totiž většinu v parlamentu. Já nemám problém s tím dále analyzovat ta čísla. Samozřejmě potřebujeme ta čísla, jak to řekl Jean-Luc až je budeme mít, tak musíme udělat další analýzu, co vlastně znamená zpráva SURE. Měli bychom tedy dále analyzovat, co by znamenalo i pokud nebude dosaženo souhlasu. To není problém. Ale žádné politické závazky ze strany parlamentu k žádným z těch čísel. To by byla katastrofa. Podle mě je velmi důležité, abychom dosáhli co nejširší dohody, eh, konference předsedů, konference předsedů výborů, protože jakmile to začne být nestabilní, to bychom skutečně měli problém. Takže zcela souhlasím s předsedou Šulcem, s vámi, s Rainerem a Opravdu bych přivítal, pokud by tady byl takový závazek na straně konference předsedů i konference předsedů výboru. Děkuji, Korane. K tomuto konkrétnímu bodu ještě jsem zapomněl říci jednu důležitou věc. A to sice, že rada je ve stejné situaci, jako jsme my. Samozřejmě, že jsou ve stejné situaci. To znamená, že ministři zemědělství budou v pokušení dosáhnout dohody s parlamentním výborem pro zemědělství, aby dosáhli to maximální strop. Takže rada bude mít stejné organizační problémy jako my. A proto v minulosti eh, byla ta vyjednávání zahájena společným prohlášením všech institucí a to by odpovídalo těm krokům, které jsme popsali. V rámci kontaktní skupiny jsme předložili určitý předběžný návrh, na němž se mělo ještě dále pracovat právě prostřednictvím interinstitucionálního prohlášení. Představa byla taková, že čísla se budou konkrétně vyjednávat až na konci. Úvodní reakce od šesti předsedů výborů v rámci kontaktní skupiny byla poměrně negativní. Takže už jsme nadále nepracovali, nepokračovali jsme v práci tímto způsobem a otázku jsme ponechali otevřenou. Ale podle mého názoru se stane to, že rada nás požádá o takové prohlášení, protože oni mají stejné potřeby, jako máme my. A uvidíme, zda se nám podaří tyto zásady sformulovat písemně a vyjádřit tento společný závazek. Třeba, že ten postup, kterým pracujeme, bude méně formální. Eh, Joran byl eh, zástupce stíny zpravodaj dál N. Děkuji, já bych chtěla říct si velice stručně jenom to, že podporujeme t, tu iniciativu držet pohromadě a podporujeme tu zprávu výboru ŠUR. Sure Myslím si, že je rovněž důležité jasně říci, že kromě toho, co jsme zažili posledně, když jsme jednali o finanční perspektivě, eh, všichni přijali návrh komise jako určité východisko. Samozřejmě v radě máme různé názory, ale V podstatě byly tam nějaké snahy o škrty nějakých 10%, ale nebyly tam snahy o to úplně, to jsme ze stolu. Ve výboru ŠUR jsme měli velmi plodnou diskusi s komisaři, s různými zástupci specializovaných výborů odsud parlamentu a vedla nás velice dobře Jutta Hawk. A myslím si, že v, té, v tomto ohledu lze říci, že to, co předloží komise, do značné míry reflektuje to, co jsme diskutovali my ve výboru ŠUR. Takže není to tak, že to, co je teď na stole před námi, bude na míle vzdáleno od požadavků specializovaných výborů. To samozřejmě si snadno člověk začne myslet, pokud si vyslechne zástupce některých našich výborů, ale eh, bylo by velmi zvláštní, kdyby to tak skutečně bylo. Podle mého názoru to tím pádem znamená, že není až takový problém dát si, já nevím, jeden, dva kroky zpátky a říct si, dobře, můžeme diskutovat o problémech, o záležitostech, můžeme hlasovat ve výboru, ale nepůjdeme s tím na plenárku, nezačneme jednat, nezačneme to vyplňovat čísly. Jediné číslo, které zatím máme, jediná čísla, která máme, jsou ty indikace z výboru ŠUR. A od toho odstoupit nelze pokud tedy, dokud se tedy rada nevyjádří k eh, návrhu komise. Protože v radě je ten koncept úplně jiný. Možná, že ti silní hráči nejsou jenom ti, kteří chtějí škrtat. Možná tam jsou i jiné silné hlasy. Musíme zkrátka počkat a vyslechnout si, jak budou vypadat jednání v radě. Je to situace poměrně ošemetná, je to jednání, do kterého se musí zapojit mnoho hráčů a já si myslím, že si zkrátka musíme zachovat chladnou hlavu a nechat pracovat výbor ŠUR a zaujmout jeho přístup až do chvíle, kdy získáme nové informace. Děkuji. Děkuji, naprosto souhlasím. Můžeme dokonce učinit přirovnání k vojenské situaci. To e, samozřejmě ne vždy funguje, zejména u nás v míru milovné a mírové Evropě, ale v podstatě výbor ŠUR si sehnal většinu nějakých těch 80%, o kterých se mluvilo, a teď je potřeba semknout šiky, a to i mezi možnými nepřáteli po co nejdelší dobu. Pokud nám e, Například unikne nějaká lehká kavalerie dopředu, nebo začne pálit mužstvo, případně kanóny, ještě než se střetneme s nepřítelem, tak to bude velký problém pro nás samotné. Takže, jak říkám, semknout řady a pořádně se připravit na bitvu, protože ta, až vypukne, tak bude hodně krvavá. Faktem je, že možná se nám těch 80% rozdrolí, ale musíme být trpěliví. Trpělivost je skoro nejdůležitější vlastností každého politika. Je potřeba být trpělivý a jednotní, co nejdéle to jde. Myslím si, že v tom se shodneme. James Allison. Děkuji. Ehm, no, ono je to těžké zůstat trpělivý, když jste od přirozenosti netrpělivec. To je, mám pocit, nějaký princip z hinduismu, pokud jsem to dobře pochopil. Ale pokud jde o kontakt eh, s národními parlamenty, eh, je skutečně tento přístup nejlepší. Eh, zmínil to pan Ferm a vy, pane předsedo. Myslím si, že je potřeba, aby ty parlamenty byly s námi a ne proti nám. Je zkrátka nutné pokusit se o to přesvědčit je, aniž by si oni uvědomili, že jsme přesvědčili že jsme je přesvědčili, případně, že změnili svůj názor. Eh, myslím si, že zde v tomto výboru eh, byl takový velmi evropský přístup a národní parlamenty neměly dost příležitosti vyjádřit se k této věci. Do... Měl jsem pocit, že v jednání s nimi byla spíše nepřátelská atmosféra. Eh, to bylo zejména na tom jednání v plenárním sále s Barozem a Van Rompuyem. Ovšem, i tam ta situace byla poněkud jiná. Já jsem z toho měl dojem, že eh, pánové eh, měli dobrou možnost vyjádřit se nějakým uklidňujícím způsobem. Doufám, že tomu tak bude i na jednání 22. března. V minulosti se mi trošku zdálo, že pánové pouze sledují psané postupy a nepřicházejí s ničím novým. V čem měl pan Baroso pravdu, je to, že v Evropě se hodně hovoří o programu 2020, ale já jsem nikdy neslyšel žádného našeho nebo nějakého jiného ministra o těchto programech hovořit, případně hovořit o sektorech, kterých se tyto programy dotýkají. Takže to je taková jaksi propast mezi eh, evropskou institucionální debatou na straně jedné a národní debatou na straně druhé. Samozřejmě ta národní debata, pokud jde o růst a pracovní místa, zaměstnanost, ta je stejná. A myslím si, že právě 22. března a jiné příležitosti bychom měli využít k tomu, abychom eh, podporovali členské státy v tom a zejména hlavy členských států a ministry a poslance a tak, a tak dále, aby o těchto programech hovořili. Protože jsou to právě eh, tyto programy, které se využívají i na národní úrovni. A to teď říkám z hlediska využívá, efektivního využívání ve, veřejných prostředků. Ano, děkujeme, Jamesy. Osobně e, mi dovolte několik poznámek. Pokud jde o e, toho ducha jednání 22. března, my jsme se poučili, jednoznačně poučili z té první, řekněme, zkoušky v říjnu a e, jasně z toho vyplynulo to, že ten podíl, který dostalo společenství, byl příliš velký, zejména v těch prvních dnech, kdy e, komise měla na papíře nějaké zajímavé myšlenky, které se nakonec ukázaly být i kontraproduktivní. Konkrétně to, že by tady dostali slovo nevládní organizace a všichni příjemci toho rozpočtu společenství, což znamenalo, že všichni v podstatě řekli, všechno je v pořádku, nejsou žádné problémy, což nebylo v podstatě vůbec užitečné, ale co je důležitější, eh, ukouslo nám to třetinu, celou třetinu celkového řečnického času toho zasedání. A v podstatě eh, slovo dostávali vůbec nevolení lidé, eh, což není naším záměrem. Naším záměrem je, aby dostávali slovo volení zástupci, ať už to budou poslanci Evropského parlamentu a nebo ministři takže to ukouslo obrovskou, kus pro, obrovskou část programu. Pokud jde teď o ten dotazník, který byl zmíněn, jde o to zdůraznit ty oblasti, ke kterým by se mohl vyjádřit každý veřejný zástupce. Eh, ta druhá věc, co říkal James, to je pravda, já to u nás vidím také a myslím, že to platí v mnoha dalších zemích. Evropa 2020 je něco, o čem už národní vlády vůbec nemluví. To je záměrná volba, oni o tom nechtějí mluvit. Je to v podstatě projekt, o kterém oni si myslí, že se jich vůbec netýká, což je zvláštní. Po všech těch krizích, po všech těch dluzích, po všech těch podpisech eh, té rozpočtové dohody, fiskálního kompaktu, nebo jak tomu budeme říkat, teď už zkrátka říkáme, úspory nestačí, potřebujeme investiční program do budoucnosti a eh, v podstatě členské státy teď objevují, znovu objevují něco, co je vlastně vůbec nezajímá. Já si tady proto myslím, že e, schůze 22. března bude dobrou příležitostí ukázat všem, že to je přesně ten způsob, který je nejlepší na řešení současné situace. A James nám zcela správně připomíná, že když budeme hovořit před zástupci vlády a národních parlamentů, je důležité zmínit program Evropa 2020 smysluplným způsobem, aby oni měli dojem, že je to program, který i oni mohou využít. Což zatím není ten případ. Helder to pro, prosím. No, Děkuji, ale ne. Já bych eh, začala výsledkem posledního zasedání kontaktní skupiny. Předseda Schulz eh, jasně eh, řekl k našemu společnému stanovisku, eh, že, oproti, že jsme připraveni vyjednávat s radou, ale také s ní bojovat. A že od začátku bychom ehm, měli vědět, že situace je vážná a že parlament a má teď důležitou úlohu, vzhledem k tomu, že tady má zprávu SURE 80% lidí za ní, nepřekračovat červené linie Musíme se tady sjednotit, protože jedině tak budeme silní tváří v radě, tváří tvář v radě. Pokud ztratíme jednotu, tak už jsme předem prohráli. Já si myslím, eh, že eh, na základě toho, co jsme, toho, co jsme pro, zažili v kontaktní skupině, je teď Eh, úkolem frakcí zajistit, aby eh, zpráva Šure a eh, v ní dosažené výsledky byly právě tou červenou linií. Členové Sure, těm to je jasné, ale ostatním ne. Ti si to ne, asi neužili. Ty prostě zvedli ruku jako pro tisíc jiných zpráv, ale žádný z nich nemá politický nos proto, že se jedná o rozhodující strategický bod a že je třeba držet při sobě a vyjednávat s jednotlivými výbory, eh, tak bychom se nikdy nesjednotili na té strategii. A myslím si, že pro všechny frakce je eh, velice toto důležité, abychom dosáhli té rozhodující většiny. Takže teď i se dostávám konečně k otázce následující. Budeme mít konferenci s radou a v březnu, ale a jakou tedy rozhodující strategii je ehm, tady hrozba pro čisté pláce, ehm, zkrácení o 10%. Všichni říkají, nemáme ty peníze, podívejte se na eh, prázdné státní kasy a jak byste mohli na evropské úrovni žádat eh, zvýšení výdajů. První důsledek pro mě je, že musíme všichni eh, sázet na to, že bychom eh, jednali z egoistického zájmu Evropského parlamentu. Když vybudíme takový eh, dojem, tak jsme evropští sobci, kterým se pořád daří lépe než ve členských státech a to už jsme také prohráli v tuto chvíli, v takovou chvíli. Takže ehm, ta debata může dávat smysl jenom pokud eh, přijdeme eh, se společným evropským zájmem a ten postavíme proti tomu desetiprocentnímu eh, zkrácení. Novináři se nás vždycky ptají, jak můžete obhajovat čísla se zprávy SURE, eh, když, jak, to, jak to mají platit ty chudáci Portugalci. A já vždycky říkám, měli by to platit proto, protože když to udělají, tak budou mít více pozitivních dopadů, než by to neudělali. Já si myslím, že pokud to vůbec jsme schopni politicky eh, vyhrát, tak jedině tak, že ve členských státech dáme najevo, že když budeme mít větší evropský rozpočet, jak se tady navrhuje, tak budeme mít více společných efektů pro uh, pracující v e, jednotlivých zemích pro lepší infrastrukturu, na boj s nezaměstnaností, na energetiku i po transformaci. A teď se tady pořád hovoří o nové konkurenceschopnosti, to je kouzelné slovo. Když se podíváte do členských států, tak e, nikdo nebyl tak úspěšný s e, svou konkurenceschopností jako my. Takže jak vytvářet novou konkurenceschopnost ve členských státech a celkově v evropské, na evropské úrovni? Odkud může přijít? Musí, a tak tomu teď je mezi parlamentem a radou, pocházet z konkurenční strategie EU 2020. Na to musíme trvat. A přesto je správné, Prostě eh, nějaký šesti balíček EU 2020 tomu nerozumí nikdo eh, za dveřmi této místnosti. Takže musíme dávat jasně ne, o, eh, o co jde. A teď ještě jednou ta otázka. trošku zeleně do té argumentace. Odkud přijde ta nová konkurenceschopnost? Ta konkurenční strategie, strategie změny, už ukazuje na řadu oblastí, odkud by měla přicházet. Například nízkouhlíková ekonomika a společnost, transformace, přestavba, nové oblasti, kde můžeme dosáhnout eh, trvalé udržitelného růstu. Já to vůbec eh, nechci tady eh, okupovat ze zeleného stranicko-politického hlediska, ale řekla bych, že pokud je o transformaci a nové technologie, tak největší eh, růst máme eh, pro vnitřní trh i pro světový trh. Máme eh, nové studie od jednoho britského konzultanta, který vypočítal, že když budeme investovat do těchto oblastí, no, do nových materiálů, produktů, technologií šetřících zdrojemi, zdroji, tak to bude nad rámec běžných výdajů, ale budeme díky tomu konkurenceschopnější. A na, tím musíme, na to musíme trvat. Jde o to, abychom měli vůbec nápady, kdy můžeme říci, že Evropská unie e, je e, přínosnější, než dělat to na národní úrovni. Tak jedině můžeme vyhrát. Takže musíme být schopni politicky ospravedlnit, jak si myslíme, že budoucí investice posunou Evropu vpřed. A poslední věc. Vidím tady určité nebezpečí. Evropský eh, eh, rozpočet je eh, takovým instrumentem investicí do budoucnosti. Nemůžeme ovšem utrpět osud Lisabonské strategii, že se nebudou účastnit všichni. A proto si myslím, pane předsedo, že na konferenci 22. března bychom měli vést debatu o eh, společných cílech. Eh, nebo budeme vést jenom debatu o mm, nás Evropanech na jedné straně a na druhé straně o národních států. Myslím si, že tak by to nemělo být. Já doufám, že ta konference opravdu se bude zaměřovat na eh, zpracování těch společných evropských cílů. Děkuji, Helgo. A teď dám slovo Jutě. Děkuji. Já mám tři věci. Já začnu eh, k té poslední věci. Já si myslím, že zelení si nemůžou eh, vyhrazovat trvalý udržitelný růst jenom pro sebe. Ve všech usazeních za poslední dva a půl roku my eh, z toho všichni vycházíme, a to velkou většinou, takže v současné době toto je zcela eh, adaptováno pro eh, ostatní. Potom druhá věc, eh, spolupráce s komisí. Evropský parlament, parlament a komise tedy. Tady musím říci, že mám určité obavy. To, co říkal Reimer, že nedostáváme stejné informace, nebo je dostáváme jenom, když už ty lidi chytneme pod krkem. Takže, eh, a že nám nikdo nic nedává automaticky, že si všichni pro, musíme něco vždycky vyžádat. A to říkal i Jean Lick. Nemáme čísla. Ehm, o tom, co se stane s příspěvky členských států, když eh, je oprostíme od toho eh, převodního čísla a podíváme se na vlastní prostředky. Já musím říci, že eh, když hovoříme s eh, zaměstnanci komise nebo se členy kabinetu, tak i já jsem vždycky eh, na nejvíc nepokojená, když chlapci a děvčata hovoří, když oni prostě vyprávějí o debatě na radě, co se tam děje, a potom vždycky řeknou, my jsme udělali tohle, děláme tohle, to znamená, že mezi radou a komisí je eh, soulad názoru, ale v žádné eh, případě to, co nám sliboval Januš Levandovský od začátku, a sice, že komise bude v celém procesu tím eh, upřímným rozhodčím. Takže on s celým generálním ředitelstvím a kabinetem musí ukázat, že hraje takovou roli, že vůbec nehraje to, jak já tomu opakovaně říkám, eh, že nehraje roli sekretariátu rady. Ale aby byl opravdu tím upřímným rozhodcem. Prostě to jsem tady chtěl eh, říct velmi důrazně. A druhá věc. Chci znovu podpořit to, že z výborů bychom opravdu neměli přicházet s čísly. To samozřejmě platí pro všech 52 legislativních částí, které eh, si musíme tady dohodnout, ale platí to i pro iniciativní zprávy. A teď už jsem u tady našeho vlastního výboru pro rozpočet. Když se podíváte na stanovisko pana Godmanise, tak vidíme, že tam toto prostě nepatří, ta čísla, která tam jsou. Ta by tam neměla být. Je to zpráva z vlastní iniciativy, eh, která eh, je hlavně v regionálním výboru. A prostě člověk by možná mohl zavolat vlastnímu koordinátorovi a já jsem včera hovořila s koordinátorem EPP včera. A ono, ano, ve výboru pro regiony je to uh, iniciativní zpráva sporná, protože dozajista no uh, eh, oni nebudou schopni uh, eh, s ní úplně souhlasit. A je z EPP a ta by měla zatlačit na to, aby ta čísla z toho odešla pryč, protože to bude najednou koncepční dokument. protože tam by prostě nemělo být, že požaduji, aby e, se dalo víc peněz na tohle nebo na tohle a tak dále. Čili tady e, si musíme zamést před vlastním Prahem i u tedy zpráv vlastní iniciativy. Abychom nepředjímali výsledky. Pokud se podíváme na eh, nejodlehlejší eh, regiony, tak eh, tam, o to, tam toto platí. Až potom budeme hlasovat, vyměme čísla. Děkuji. pan eh, Godmanis eh, byl tématem, takže může zareagovat pěkně. Eh, máte částečně pravdu, paní Juto, protože jsem také náhradníkem ve výboru pro regionální záležitosti a jsem stínovým zpravodajem pro nové nařízení, hlavní legislativní nařízení. A a ty problémy se ukazují eh, vteřinu po vteřině, protože bez čísel je problém. Ale ta čísla, jaká máme dnes, jsou jaká. Máme eh, eh, rozhodnutí SURE o 5% v závazí nerozdělená do kapitol. A potom tady máme návrh z komise z minulého června který hovoří o 3,16%, což je 0,16 více, než eh, žádají dané eh, země. A to se mělo zmrazit v roce 2013. A komise eh, rozdělila tato čísla. Není to celých 1,025 trilionů, ale otázkou je, Když se podíváte na to, jak to udělali jednotlivé výbory, tak oni to eh, eh, rozjeli do regionu, eh, do konvergenčních regionů, přechodových regionů, teritoriální koordinace a tak dále a pokoušejí se s těmi čísly pracovat. Otázkou je, jestli je to tak správně nebo špatně. Když já jsem um, připravoval to stanovisko, tak jsem byl v své situaci, protože mi dali strašná čísla, špatná čísla, pardon. A já jsem se musel omluvit protože jsem to musel opravovat. Oni mi eh, hovořili o 7% eh, poklesu u nejhodlehlejších čísel, a ve skutečnosti to bylo 47. To bylo šílené. Já jsem chtěl eh, podepsaný papír, že ta čísla něco znamenají. A potom tady byla dobrá odpověď DG, může říci, ale co to znamená, tato čísla? To je nějaký projekt, plán někde, není to oficiální. Ale problém je závažný, pokud se podíváte na zemědělství. John to ví lépe než já. Tam všude jde jenom o čísla. Takže jak se z toho dostaneme? To není jasné. Protože kdybychom z toho vyňali veškerá čísla, tak eh, by se ty dokumenty museli eh, připravovat eh, za takových podmínek, že nakonec po přijetí eh, eh, rozhodnutí o kompletním MF by se tam prostě dala ta čísla. Ale jestli to je správné, tak nebo ne, tak to nevím. Eh, výbory vezmou ten návrh komise, rozdělí si to, naš je 5% a tak dále a prostě pak s tou budou pracovat. můžete eh, se nad tím takhle zamyslet, až budete eh, dělat stanoviska. Ale teď například oni řeknou 40% pro nejodlehlejší eh, regiony a někdo jiný dostane plus 47%. To bude podle stávajících čísel v komise, nejsou žádné jiné údaje. Jak se k tomu máme stavět? To mi není jasné. Můžeme říci, existují dva způsoby. Buď vyškrtat všechna čísla, hovořit o politice, protože politika, nebo tak koncepce vždycky eh, spojená s těmi čísly, nebo tam zadejme nějaké poměry. A pokud budete ho pracovat se svými legislativními dokumenty, a podíváte se na návrhy komise, tak víte, že to nejsou konečná čísla, protože mohlo žít k 10% poklesu nebo k našemu 5% nárůstu. Ale potom je tady jedna závažná věc. A já jsem se na to pokoušel eh, poukazovat posledně. Pokud se podíváte na letošní rozpočet, tak uvidíte eh, ten výsledek. dva roky za sebou. Pan Balzány dobře ví, jaký rozpočet máme dnes. A výbory stále vydávají signály o odkladech plateb. A komise se pokouší e, zjistit, proč. Je třeba otevřeně říci, že buď budeme mít opravný rozpočet, nebo budeme restrukturovat finanční plánování takže nemůžeme platit dnes, ale o tři roky později. Ti, kteří ví, jak se finančně eh, plánuje na ministerstvech, tak ví, o čem hovořím. A teď jsme velice zapekli té situaci, protože eh, výbory teď ukazují, že se stalo to, co eh, říkal Levandovsky. Pokud schválíme ten rozpočet, tak budeme brzo v deficitu. A teď už soudržnosti u rozvoje venkova a jsme na tom. A jak se z toho dostaneme, se nás budou ptát. Já nevím jak. Když budeme hovořit s radou a řekneme, dobře, vy chcete pořád škvetat, ale pořád nakonec je tady někde eh, nějaká hranice. Protože buď uděláte opravní rozpočet, anebo nemůžete financovat svoji politiku. Ale ono se těžko mm, mm, dotlačí, eh, aby některé výbory jako je ITER nebo agri nepracovaly s čísly. Protože oni používají čísla návrhu komise a určité poměry. A pokud ta čísla nesedí, eh, tak my to prostě musíme eh, vždycky říkat. Kriky. Děkuji, Dominik Riké. Děkuji. Já nebudu opakovat to, co už zde zaznělo. E, souhlasím v podstatě s tím, co říkal právě pan Gormanis. Protože v reálu ta kontaktní skupina i náš výbor vidí, že pokud nedojde k celkové schodě, pokud jde o ta čísla, tak e, to bude velmi složité Samozřejmě eh, výbory jako takové se s tím nějakým způsobem budou muset srovnat. Na tom se snad všichni shodneme. Já osobně souhlasím také s tím, co bylo řečeno o těch specializovaných výborech. Eh, určité problémy tu jsou, ale je tu i takové pokušení. Ten problém je to, že je složité vypracovat legislativní text bez čísel. To znamená vařit z ničeho, aby se tak řeklo. A pak je tu to pokušení podle mého názoru v podstatě ukousnout co největší kus toho koláče pomyslného, což velice hezky vysvětlil náš předseda i ostatní mluvčí. A v podstatě získat tak náskok eh, v té frontě na peníze před ostatními a eh, určitým způsobem rozklížit tu dohodu z výboru ŠUR. Takže pokud eh, mohu učinit návrh, já jsem zatím žádné návrhy neslyšel, zjednodušme to. A zjednodušit to můžeme tím, že bychom řekli specializovaným výborům asi toto. Uklidněte se, udělejte si legislativní zprávy. Já jsem například sám zpravodaj eh, na některé tyto nástroje. V podstatě mm, nevím moc, jak bych dělal zprávu bez jakýchkoliv čísel. Eh, legislativa a čísla to patří k sobě a je velice složité v takových podmínkách zprávu sepisovat. Eh, ono se říká, že válka, eh, že politika je v podstatě válka bojovaná jinými prostředky. A já si myslím, že politika tím pádem musí být jakási nadstavba války jinými prostředky. Samozřejmě eh, ty jednotlivé výbory do větší či menší míry jsou nebo nejsou samostatné a my se musíme pokusit o to, abychom na konferenci předsedů zajistili, že ty specializované výbory odloží hlasování, pokud jde o rozhodnutí o všech těchto programech, a to do doby, kdy kontaktní skupina eh, vypracuje výsledky tak, abychom mohli začít pracovat s něčím konkrétním. Já vůbec nevím, proč by výbory měly hlasovat o těchto rozhodnutích dříve než v červnu, nebo dokonce možná dříve než v září. To by pouze ohrozilo veškerá jednání Eh, společného rámcového programu. A konec konců to musí být rámcový program společný. A pokud se nám podaří práci ve výborech takto pozdržet, dokud ta jednání nepokročí do dostatečně pokročilé fáze, tak by, nám, tak by jim to umožnilo začít pracovat už s čísly a ta čísla nastavit tak, aby odpovídala celkové situaci. Pokud eh, se na tom shodneme s konferencí předsedů, tak to bude v pořádku, pokud ne, tak to bude složité. Dobrá, děkuji Dominiku. Eh, k tomu se za chviličku vrátíme. Myslím, že Reimer ještě chtěl něco říct, ale nejprve George Lyon. Děkuji, já jenom bych chtěl navázat na ty předchozí dva příspěvky. Protože jestli chceme mít stabilní vyjednávací pozici, je naprosto důležité zajistit, aby to všichni akceptovali jako jakési východisko. Ale musíme věřit výborům. Protože když po ní budeme chtít vypracovat určitou legislativní složku, tak oni musí mít jistotu, že budou jejich názory a ty nejdůležitější věci vzaty v potaz. Co se týče toho zemědělského sektoru, tak jedna z nejdůležitějších věcí je redistribuce mezi členskými státy. A to je naprosto zásadní věc v rámci diskuse o této agendě. Oni tam hovořili o určitém vzorci, tam je vzorec, který předložila komise, jak se to tady má dělat a na to existuje tisíc různých názorů. A pak je důležité, jak se to všechno vyjedná. Takže otázka zní, jak to uděláme. Řekneme výborům, byli bychom raději, kdybyste nevydávali žádný názor k tomu předloženému vzorci, protože eh, technicky to bude v rámci MFF, ale bude to veliké politické rozhodnutí, které bude učiněno na radě a my k tomu také musíme zaujmout nějaký názor. To znamená, jestli chceme, aby výbory pokračovaly v legislativní práci, tak eh, musí mít výbory jistotu, že to bude vzato v potaz, když tam dojde k nějakým velkým změnám, protože to skutečně může mít dopad na jejich eh, názor. Podle mě jediný způsob, jak chtít, aby výbory pokračovali v práci, tak je, aby dostali to ujištění, že budou vzaty v potaz jejich stanoviska odhlasovaná ve výborech a že se budeme zabývat těmi změnami, které budou učiněny v tom konkrétním odsouhlaseném finančním balíčku. Děkuji, Raimar. Děkuji. To, co poslední, co řekl George Lyon, v podstatě není problematické principiálně, protože ta základní linka spočívá v tom, že práce ve výborech se udělá, eh, odhlasují se pozměňovací návrhy a odloží se pouze závěrečné hlasování. V podstatě se nebude vyjadřovat výbor ke konkrétním číslům. A poté dojde k dohodě, eh, k určitému přizpůsobení. A pak uvidíme, co je v rámci reform možné a co není. A ta možnost odložení hlasování ve výborech, ne tedy v plénu, ve výborech toto umožňuje. To je, myslím, nutné jasně říci zde i na konferenci předsedů výborů, protože teprve tak dosáhneme potřebné koherence mezi sebou. Ale pojďme o krok dál. Máme zde eh, v podstatě ve zprávě Šure skloubení toho 5% nárůstu pro rok 2013. Ale eh, otázka je, jak budeme definovat ty priority, které tím pádem spadnou pod stůl. A to je mezera, eh, kterou mohou využít i výbory, pokud zpravodové vypracují inteligentní zprávy. Máme zprávu šure, máme obecný směr, kterým se ubíráme a máme návrh komise. A pak můžeme říci, když hovoříme o EU 2020, když hovoříme o obsahu návrhů komise v rámci legislativních programů, tak to znamená určité finanční požadavky. Jinak samozřejmě budeme potřebovat i od rady, aby vzala zpět některé, některé věci, které už vyjádřila a aby opět vstoupila do, do diskusí. Já si myslím, že toto poskytuje výborům právě dostatečný prostor pro manipulaci a pro jednání v této současné situaci. Ale dovolte mi ještě reakci na jeden bod. Výbory, eh, které nebudou dodržovat tato pravidla a která, které si budou chtít udělat jakési handly předem, a já velmi, velmi dobře vím, jak se, ti, eh, jak, se takto, jak se takto pracuje. To jsou komisaři a generální ředitelé, kteří dělají v parlamentu virvál a tak dále. Uh, a e, když pak dojde na to předložit nějaký nový návrh komise, tak se všichni schovají. E, to se přesně stalo, to se přesně stalo e, minule. A já bych chtěl, abychom ne od komisaře za rozpočet, ale od předsedy komise slyšet, jak se k tomuto staví. Honest broker, to znamená nějaký upřímný zprostředkovatel, zkrátka je pojem, který nestačí. Potřebujeme důvěryhodného partnera pro tento návrh a nemůžeme stále eh, eh, umožňovat lidem, aby říkali, no jo, ale Evropská rada už rozhodla, tak my s tím nemůžeme nic dělat. To k tomu také přece patří. A musíme právě proto zaujmout určitou základní pozici a tu dodržet. A eh, nesmí to být jenom zpravodaj, který z toho vyjde jako ten zlý policajt. Děkuji, říká pan předseda. Vážení kolegové, Máme zde ještě šest žádostí o slovo. Bohužel vám nedám prostor. E, už máme spoždění a musíme ještě hlasovat. A e, to už jsme několik zpráv odložili. Toto je jednoznačně e, plodná rozprava, bude probíhat na každém našem zasedání. Dovolte mi k tomu říci na závěr ještě jednu věc v souvislosti s tím, co říkal Reimer. Všichni musíme pracovat. Ať už hovoříme o víceletém finančním rámci nebo e, legislativních aktech. Musíme pracovat bez snění, abych tak řekl. Na to už není vhodná doba pokud chceme velké tradiční politiky a ano, u nich lze říci, že jsou zabezpečeny, dostaneme peníze na fondy soudržnosti a sociální fond, ale u těch budoucích politik musíme zkrátka eh, doufat, eh, ale doufat skromně. Nedostaneme nějakých 100, 125 nebo víc miliard euro. Je proto lepší rovnou předem zaujmout pozici, kdy nebudeme využívat víc peněz, než využíváme dnes, možná to bude i méně ve finále. Musíme se proto zaměřit jak, na to, jaké politiky skutečně potřebujeme. Sečteno a potrženo, a to řeklo několik lidí, důležité jsou ty proporce, nejsou důležité absolutní cifry. Proto máme reference, máme návrhy komise, máme čísla pro rok 2013, a po jednáních se budeme pohybovat, já nevím, v rozmezí plus minus 10%, plus minus 5% nebo 20%, ale to je ve finále jedno, protože to ty základy nezmění. Co ale je jasné, je to, že pokud budeme jednat eh, s tou premisou, že chceme mít minimálně tolik, co jsme měli v minulosti, tak budeme muset být velice konzervativní pokud můžeme, pokud můžeme zajistit, že dostaneme stejnou částku na nějakou konkrétní politiku, tak to všechny uspokojí a, všichni, a všechno bude v pořádku. Ale pokud to budeme dělat až do roku 2020, tak budeme mít rozpočet, který jsme měli v roce 1990. Ale to nebude stačit, protože budeme potřebovat větší rozpočet. I když se ten rozpočet však nenavýší, a podle návrhu komise se nejspíš nenavýší nějak významně, tak ten rozpočet bude muset vypadat úplně jinak. Ty proporce budou muset být úplně jiné, než byly v roce 1990. A to pro nás, pro všechny, znamená výzvu v tom smyslu, že musíme být jaksi rozhodnější, pokud jde o ty politiky, které chceme skutečně prosazovat. To je můj osobní dojem, který vám předávám jako myšlenku. E, děkuji vám všem za diskusi. Omlouvám se všem, kteří neměli možnost promluvit, zejména se omlouvám našim milým kolegyním, které nedostali prostor. E, není to samozřejmě náležitý způsob oslavení Mezinárodního dne žen, že ženám nedovolíme promluvit, ale dovolíme jim promluvit u jiných témat. Já bych teď navrhl, abychom se přesunuli k bodu číslo čtyři. což je zpráva Dereka Vona, odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2013 oddíl 1 parlament. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl kolegům připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je v 10 hodin zítra dopoledne. A také bych chtěl poděkovat kolegům ze všech politických skupin za spolupráci na této důležité zprávě a také za diskusi o rozpočtu na rok 2013. Já dnes, pane předsedo, bych se chtěl zaměřit zejména na výsledek předběžného dohodovacího jednání, který se které se konalo dnes, tento, na začátku tohoto týdne s generálním sekretariátem a předsednictvem. Kolegové si možná vzpomenou, že tam byl návrh zvýšit o 2,96 a my jsme hovořili o tom, že bychom se měli co nejvíce držet návrhu komisaře Levandovského, tedy mít tam nárůst o 1,9 A na tom dohodovacím řízení to byl právě cíl kolegů z rozpočtového výboru, tedy aby ten nárůst na příští rok byl udržen v té výši 1,9 s vynětím Chorvatska. Na předběžném dohodovacím vyjednávání to bylo také akceptováno předsednictvem a my jsme řekli, že jestliže dosáhneme úspor v rozpočtu parlamentu, ale samozřejmě musíme zajistit, že nebude zaruš, za, narušena práce jednotlivých europoslanců nebo efektivita celého parlamentu. Abychom dosáhli nárůstu o pouhé 1,9%, musíme samozřejmě zajistit úspory v rozpočtu a mm, musíme uspořit nějakých 9 milionů euro. Na předběžném dohodovacím řízení jsme e, jsme odsouhlasili následující úspory, jednak vyškrtneme rezervu na projekty, tím ušetříme 4 miliony dále, zmrazíme veškeré příspěvky pro poslance v souvislosti se služebními cestami, jak to už bylo odsouhlaseno před několika týdny, tím dosáhneme úspory asi 5 milionů euro. A tak nám pořád chybí ještě nějakých 4,5 milionů. Kolegové na tom předběžném dohodovacím řízení hovoř, měli celou řadu návrhů, jak dosáhnout další úspory ještě nad 4,5 milionu euro. Kolegové hovořili o reorganizaci způsoby práce parlamentu, například jak fungují delegace, byly tam návrhy na další úspory, například v položkách na cestovné, nejenom je zmrazit, jak bylo navrženo nedávno. Také tam kolegové hovořili o rezervě pro krizové situace. O tom se hovoří každý rok. Je potřeba zajistit, aby tam bylo dostatek prostředků, ale zároveň tam jsou možné úspory. Také se hovořilo o informační kampani, zejména o institucionální kampani před volbami v roce 2014. Kolegové měli dojem, že i tam by bylo možné uspořit. Také se hovořilo o velikém nárůstu pro politické strany a nadace, tam by také byla možnost pro úspory. Dále se hovořilo o mm, té malé rozpočtové položce na reprezentaci, to je sice malá položka, ale kolegové dále také hovořili o tom, že by to bylo možné minimálně to zmrazit. Je to sice malá částka, ale mělo by to symbolickou hodnotu, pokud by toto bylo zmraženo. Takže mm, kolegové tam měli celou řadu různých eh, návrhů. Generální sekretariát a předsednictvo eh, to projednají, projednají to na schůzi příští týden a příští týden se koná další dohodovací řízení. Já jsem přesvědčen o tom, že když se uskuteční toto dohodovací řízení příští týden, takže budeme schopni uh, ponechat ten nárůst jenom na 1,9%, alespoň pro tuto chvíli. Protože v mezidobí od eh, tohoto momentu do podzimu by měla být ustavena pracovní skupina, která dále vyhodnotí rozpočet Evropského parlamentu. Eh, v následujících týd- několika týdnech také dostaneme zprávu generálního tajemníka, kterou jsme si vyžádali, aby byly vyhodnoceny náklady na cestovné. A také musíme zahájit eh, studii tu komparativní studii, kterou jsme zadali už v loňském roku. Takže ještě toho nás to hodně čeká do podzimu. Věřím tedy, že na podzim budeme schopni navrhnout ještě další úspory. Takže do konce tohoto roku, kdy budeme odsouhlasovat další rozpočet, budeme schopni vycházet z reálných eh, možností takže tudy se zhruba budeme ubírat. Myslím, že to podporuje většina kolegů i v tomto výboru a podle mě i na předsednictvu teď panuje schoda a tak to bychom měli tady postupovat. Děkuji mnohokrát, pane zpravedaji. Takže nadcházející krok je takový, že v pondělí se uskuteční schůze předsednictva, já a pan zpravodaj se také zúčastníme. Dále v úterý by se mělo jednat, eh, konat dohodovací řízení a potom budeme tady zhruba v polovině, protože eh, také paralelně se jedná jednání eh, konference předsedů výboru, tam bude i pan Schulz, i já a zpravodaj. Takže Juta bude předsedat delegaci výboru pro rozpočet eh, na dohodovacím výboru, poté co já ho opustím. Nikdo si k tomu nepřeje vystoupit, takže takto to bude vypadat. Dobrá, dál bod 5, Giovanni Lavia. Máme ho tady? Ano, zcela vpravo. Děkuji, pane předsedo. Dnes se ze mě stal extremista. Přesunul jsem se na samou pravici. Takže, jak všichni dobře víte, pilotní projekty a přípravné aktivity jsou naprosto zásadní nástroje pro Evropský parlament, které umožňují mm, mít jakousi legislativní iniciativu v oblasti rozpočtu prostřednictvím e, návrhů pro fázi experimentů, kdy v případě pozitivního výsledku to vede k vytvoření autonomní e, rozpočtové položky. Z tohoto důvodu si myslím, že by bylo vhodné vás informovat o postupu, který chceme dále mít pro pilotní projekty a přípravné akce v rámci rozpočtu na rok 2013. S ohledem na výsledky v posledních rozpočtových postupech jsme považovali za důležité zahájit dialog s komisí již od samého začátku tohoto postupu což nám zajistí dobrou účast při schvalování rozpočtu 2013. S ohledem na to, jak se to dělalo na rok 2012, bychom eh, chtěli od samého začátku, samozřejmě za účasti všech eh, kolegů parlamentu a také za účasti příslušných specializovaných výborů, se zapojit do předběžné, do té úvodní výběrové fáze výběru projektů a do komise, která by měla sestavit přibližný seznam projektů, to je do týdne 23 do některého 24. června, tak abychom následně mohli mít nám komise do té letní pauzy se mohla vyjádřit o proveditelnosti těch pilotních projektů a přípravných aktivit. Takže mm, samozřejmě ten ta lhůta k dispozici pro jednotlivé poslance a jednotlivé výbory, dokdy mohou předložit ty projekty a aktivity, je 4. června. 4. června bude seznam uzavřen a proběhne první vyhodnocení. Toto vyhodnocení je samozřejmě pro nás velice důležité, je to velice důležitý nástroj protože máme možnost ještě udělat úpravy, korekce tam, kde to bude potřebné, tak abychom zlepšili naše návrhy. Eh, a s tím, že pozměňovací návrhy na rozpočet se předpokládají na začátku září. Takže to by mělo být ještě dostatek času na to, abychom vylepšili ty návrhy a aby konečné rozhodnutí se týkalo už kvalitních provoditelných projektů. Jak jsem již řekl, tady tento způsob práce se velice osvědčil již v posledních dvou letech a to také s ohledem na to, že v této době úsporných opatření je velmi důležité zdroj neplýtvat, ale naopak zdroje zaměřit na takové projekty a na takové iniciativy, které skutečně mohou nabídnout přidanou hodnotu. A nevěnovat se takovým aktivitám, které nejsou vhodné a žádoucí a které jenom by blokovaly zdroje, které můžeme efektivně využít jinde. Musíme také velmi dávat pozor na ty jednotlivé, jednotlivé položky. Musíme si uvědomit, že se nacházíme na konci víceletého finančního rámce a pro některé okruhy už máme samozřejmě určité limity, co se týče pilotních projektů. Někde opravdu ta omezení jsou již velice, velice striktní. Já v tuto chvíli eh, bych se omezil jenom na členění těch jedno, na četnutí těch jednotlivých eh, fází, najdete to ale i v newsletteru a věřím, že všichni tu cestu budeme pečlivě sledovat. Máme tam samozřejmě zapojení výborů do návrhů ehm, těch pilotních projektů a přípravných akcí. A z tohoto důvodu chceme, aby se zapojili všechny specializované výbory. Na konci dubna, konkrétně 24. 25. dubna, bude publikována druhá průběžná zpráva o pilotních projektech a přípravných akcích. Dále my jako roz, výbor pro rozpočet bychom do 28. května měli obdržet od jednotlivých specializovaných výborů seznamy pilotních projektů a přípravných aktivit, které byly e, schváleny, tak abychom vypracovali jednotný dokument, jeden dokument, který do 4. června zašleme komisi a komise posoudí proveditelnost. Následně obdržíme e, stanovisko od komise a přistoupíme ke konečnému výběru na základě disponibilních rozpočtových prostředků. Podle mě je důležitá jedna věc, a to sice připomenout všem kolegům, a uděláme to také v rámci speciálních výborů, že musíte pracovat s tím speciálním modulem. Je to dokument číslo 4 přiložený k pracovnímu dokumentu. A takže s tímto modulem musíte pracovat a také je důležité respektovat hůty, protože jakýkoliv návrh, který do, dorazí po tom deadlineu, nebude vzat v potaz. Děkuji. Děkujeme vám, pane zpravodaji. Francesco, chcete něco dodat? Sí, grazie. Ano, děkuji. Já s velikým potěšením jsem si vyslechla to, co nám říkal Giovanni Laví a že tedy budeme postupovat tak, že od samého začátku e, budeme chtít, aby do té přípravy pilotních projektů a přípravných akcí byla zapojena komise, což nám jistě už umožní ušetřit čas a také lépe vynaložit prostředky. Já jako zpravodajka eh, pro rok 2012, eh, která se věnuje těm již probíhajícím projektům a aktivitám, se domnívám, že je velmi vhodné vyhodnocovat tyto stávající pro přípravu těch nadcházejících, protože samozřejmě musíme co nejoptimálněji využívat naše zdroje a musíme být tedy co nejkonkrétnější. Tady toto to není nějaká příloha rozpočtu, to je nedílná součást rozpočtu. Proto se domnívám, že toto bude velmi důležité východisko pochopit, jakým směrem se chce parlament ubírat. Děkuji. Je vous remercie. Euh, Elga Truppel a demandé la parole. Děkuji. Další řečnice, prosím. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. My jako zelení vyjadřujeme podporu pro tu proceduru, eh, jak byla nastavena pro pilotní projekty a přípravné akce. Pokud jde o první přeskumnou zprávu ke komisi, eh, zde musím s politováním říci, že žádné informace nebylo dá, nebyly dány k dispozici na program EEAS tady SVČ. Nebylo by možné sem zařazovat takovéto infer, informace. A teď pokud jde o provádění jednotlivých projektů, bohužel e, opět shledáváme, že DG Agri opět odmítá provádět zelené sponzorované pilotní projekty. A to se nestalo poprvé, e, stává se to znovu a znovu. Z mého hlediska je to velice arrogantní chování ze strany DG Agri vůči politickým přáním Eh, našeho parlamentu. A já už to prostě nechci akceptovat. Já si myslím, že od nich žádáme pouze demokratické chování, aby respektovali to, co jsme odhlasovali. Oni to zkrátka musí provádět. Takže to jsem zde chtěla říci, protože mm, jsem s tím skutečně naprosto nespokojena, s tím, jak se chovají. Děkuji vám, eh, Helgo. My to eh, komisaři Čološovi řekneme, konkrétně já mu to řeknu. To není přijatelné, na tom se shodneme. Eh, žádné další žádosti o slovo nejsou, to znamená, že děkuji panu zpravodajovi a mm, konec konců v Kobonius máte eh, příslušný harmonogram. Teď bych navrhl přejít k bodu 6 a dám slovo zpět Francesce když jste tu nebyla, eh, my jsme o tom už eh, trošku začali mluvit. Eh, možná, že bychom to mohli proběhnout dosti rychle. Šlo by to? Ano, určitě. Takže teď už máme k dispozici návrh zprávy pro tento návrh opravného rozpočtu. Všichni si na to jistě vzpomínáte. To byla jedna z nejcitlivějších věcí dohodovacího řízení pro rozpočet 2012, protože Tady tímto první změnou eh, provádíme změny týkající se tedy financování projektu ITER a rozpočtu 2012. To znamená, jedná se to toho okruhu 1 a, a bude se to ostatně týkat i roku 2013. Máme to nějakých 650 milionů euro ale z finančního pohledu je to neutrální, protože tomu odpovídá zase eh, snížení prahových hodnot v okruhu 2 a 5. Takže ta zpráva je opravdu velmi stručná, protože jde o praktické provádění rozpočtu pro rok 2012. Jedná se o dohodu, kterou jsme dosáhli v rámci dohodovacího řízení a týká se to tedy přímo toho rozpočtu pro rok 2012. Ano, děkuji mnohokrát. To bylo tedy eh, jenom informace v souladu s tou dohodou a byla to tedy výklad parlamentu této dohody, nebyl to výklad ze strany nějakých členských států. Dobrá, já tedy navrhuji nyní, abychom přišli, přešli k bodu číslo 12, což je eh, stanovisko Ann Jensen Společný systém daně z finančních transakcí. E, tady máme dva právní základy. Od samého počátku komise a komisař navrhovali daň z finančních transakcí, která by byla základem pro 27 národních daní. Příslušný výbor v rámci parlamentu je Ekon, eh, dáváme k tomu stanovisko, má to na starosti N. Jensen a následně ve druhé fázi bude další legislativní text, který stanoví přímo eh, použití této daně a to bude spadat eh, přímo pod náš rozpočtový výbor. My budeme příslušným výborem a výbor Ekon bude dávat stanovisko nám. Takže Ayn, máš slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já to vezmu velmi stručně, protože, jak jste řekl, eh, příslušný výbor je právě výbor Ekon a to je právě výbor, který bude rozhodovat o tom, jestli návrhy komise o daní z finančních transakcí jsou použitelné nebo nejsou, zda se budou provádět tak, jak to komise navrhuje, nebo jak a jestli vůbec budou pozměněny. Podle našeho názoru musíme zvážit hlavně to, jestli ten návrh daně z finančních transakcí je, abych tak řekla, kandidátem na nový vlastní prostředek. A pak musíme výboru Ekon příslušným způsobem doporučit, jak mají na toto celé téma reagovat. Já ve svém textu docházím k závěru, že vzhledem k tomu, jaká máme vypracovaná kritéria ve zprávě ŠUR na víceletý finanční rámec, docházíme k závěru, že tento návrh mnoho těchto kritérií splňuje. Osoby, které se zabývaly tímto návrhem dopodrobna, budou vědět, že nejde o zdanění určitých center, jde o zdanění lidí, kteří provádějí ty transakce, těch institucí, které provádějí transakce. Takže můžeme říci, že to je hodně široce distribuovaná daň. A pak tu jsou další argumenty, jako je viditelnost, dostatečnost, nízké provozní náklady, a to jsou všechno věci, které by takováto daň naplňovala. Takže my bychom řekli, že by se to kvalifikovalo jako vlastní prostředek, pokud by tato daň tedy vznikla. A tím pádem doporučuji, respektive stanovisko doporučuje výboru Ekon, aby eh, přijali dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká toho, že v úvodním ustanovení eh, bodu odůvodnění říkáme, že finanční prostředky získané výběrem daně z finančních transakcí používat zcela nebo aspoň z části jako příjem do rozpočtu EU. Což znamená, že když tato daň z finančních transakcí bude vytvořena, tak bude využívaná jako nový vlastní prostředek a za další v jednom ze článků říkáme, že členské státy zajistí, aby byl podíl zdaně z finančních transakcí, který má být použit jako vlastní zdroj, převeden do rozpočtu EU v souladu s nařízením EU číslo a tak dále o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na daní z finančních transakcí. Takže v podstatě tím eh, odkazujeme na příští zprávu, kterou jsem zmínila, která bude předmětem jednání tohoto výboru. Takže to jsou naše dva pozměňovací návrhy, je to v podstatě velice jednoduchá věc. Děkuji vám. Eh, děkujeme vám, eh, paní Hauk. Děkuji. N to právě řekla a já to mohu plně podpořit, to, co nám právě navrhla, to znamená ty dva pozměňovací návrhy. Ty se týkají současného stavu jednání a já doufám, že pak ve skutečnosti eh, k tomu také dojde v radě, tedy k tomu, co si my všichni přejeme a eh, k tomu, co eh, obsáhlo těch devět členských států na začátku února ve svém dopisu předsednictví rady. Oni chtějí, aby co nejrychleji dánské předsednictví Eh, tu daň z finančních transakcí dostalo na pořad jednání. Jinak eh, já jsem velice ráda, že můj členský stát se toho účastní. Eh, jinak většinou spíš obstruuje, ale tady u této daně se náš členský stát angažuje, říká ano, to my chceme. A já bych zase chtěla, aby předsednictví rady k, tomuto, k této věci vypracovalo závěry. Samozřejmě, eh, zda se nám podaří z toho udělat vlastní, vlastní prostředek, eh, to je otázka, uvidíme, jak to půjde. V podstatě eh, není nutné se této myšlenky vůbec vzdávat a dokud to tak bude, tak se této myšlenky musíme naopak pevně přidržet. Tak, jak to probíhá zatím, je přesně ten správný způsob. Teda, monsieur Godmanis. Já mám jenom jednu malou otázku. Eh, možná na sebe a na eh, zpravodaje. Eh, všechny země mají už nějaké daně na, nebo existuje země s daní pro finanční instituce. V Británii je to právě půl procenta, souvisí to s objemem aktiv. Není to úplně kompletní. Potom eh, je tady eh, Maďarsko a Francie eh, se pokusí něco takového zavést k prvnímu srpnu velice brzy. Čili jak to nakonec dopadne, pokud budeme všechno takhle připravovat, komise potom přijde na radu a prostě bude to jako dodatečná daň v těch zemích, které už něco takového mají, nebo to nahradí tu daň, protože dnes jsou tyto eh, daně eh, nebo výnosy z nich příjmy národních rozpočtů. A na tuhle otázku neznám odpověď, protože ne všichni ty země nemají země, eh, kde ty daně nejsou, tak tam není problém, ale něco jiného je, pokud už něco podobného existuje. Jakou reakci můžeme čekat potom z takových zemí? Možná, že děláme něco, co je formálně velmi nezbytného, a nakonec podle Lisabonské smlouvy musí souhlasit všechny země a to bude velice těžké. To je otázka, kterou si musíme eh, kriticky eh, klást už předem teď na, stol, na stůl. Dobrá, děkuji. Já si myslím, že na to lze eh, reagovat velice jednoduše. Proto se vyjednává. Některé země mají některé daně, některé nikoli. Takže uvidíme jestli budeme eh, schopni dosáhnout eh, jednomyslnosti. Pokud je o vytvoření daně, která bude eh, právně stejná ve všech 27 zemích, protože jinak budeme mít různou situaci. Když se teď podíváte na použití tohoto zdroje na financování evropského rozpočtu, tak to bude jiný základ pro členské státy. A já si myslím, že můžeme k tomu eh, se vyjadřovat jenom jako rozpočtový výbor a podle eh, ducha i litery eh, toho návrhu se k tomu prostě můžeme vyjádřit takhle, pokud je o obsah, základ, tedy daňový základ té daně a sazbu, tak k tomu se vyjadřuje Ekon. Náš zpravodaj tedy eh, navrhuje, že pokud to má být řízeno a to vypadá, že je právně možné, tak by se to mělo ty výnosy dávat do eh, rozpočtu společenství a komise uvedla to tež. A potom se k tomu budeme stavit dál. Diplomaticky to vypadá velice choulostivé, ale Neměli bychom být příliš velcí pesimisté od začátku, jak říkám ve Francii. A, no, prostě nedojde vždycky k tomu nejhoršímu. Já jsem si jistý, že uspějeme, ale bude to po dlouhém vyjednávání. Takže je to dozajistá v našem zájmu podle této strategie. Ukázat určitou trpělivost. Nicméně musíme být připraveni eh, zhostit se svých příležitostí, když se objeví. Nicméně buďme trpěliví. A paní zpravodajka nám tady naznačila, co si k tomu myslí. A lhuty pro podání pozměňovacích návrhů jsou zítra v 6. A ještě někdo se chtěl zúčastnit. A vzhledem k tomu, že jsem předtím e, velice ošklivě e, eh, e, vydechla Izabel, tak jí slovo teď. Já sleduji tu pečlivou, ale optimistickou, opatrnou, ale optimistickou strategii vaši a zeptal bych se paní zpravodajky. Myslím, že je třeba k tomu přistupovat pozorně, ale zároveň ambiciozně. A když říkáte, že prostředky vybrané z FTT by měli částečně nebo úplně do rozpočtu, tak to je, myslím, velmi obezřetná formulace. A říkám si, jestli to neopravit. Nevím. Nakonec eh, se k tomu budeme muset vyjádřit, ale musíme rovnou říkat úplně nebo částečně, nebo bychom měli prostě říci jenom rovnou na financování. Protože když tam rovnou říkáme eh, částečně, tak neomezujeme se do budoucna. No to jde. Já nechci k tomu žádnou velkou debatu, ale... Nicméně měli bychom tu naši ambici nastavit docela dobře. A podle toho tedy zvolit formulace. Nicméně buďme trpěliví, eh, bedlivě sledujme, eh, co se děje a zasáhneme včas. A myslím si, že ten příští eh, pozměňovací návrh eh, bude úspěšný. Děkuji, Izabel, říká pan předseda. Možná, že můžete podat pozměňovací návrh. Ale osobně se přikláním tomu, eh, že bychom tam řekli, mělo by se z toho financovat evropský rozpočet tečka. Implicitně je jasné, že to bude částečně nebo celkově. A pokud tam komise říká částečně, tak to možná je velmi slabé. Ale uvidíme. To můžeme nechat na zpravodajce. My se sami mohla spojit a nalézt tu vhodnou formulaci. Takže zítra v večer lhůta bude pozměňovací návrhy 29. pro nás. Bude stanovisko Ekon 24. dubna a potom sněmovna v červnu. A myslím, že nyní můžeme přejít k dalšímu bodu a sice číslo 11. Evropský program pro sociální a inovace. Ne? Ne, tak se pletu. Tohle bylo odloženo. V takovém případě přejdeme rovnou na hlasování. Takže bod 16 nejdříve. Alfonze tady není. Alfonsi tady není, ale jistě ho eh, někdo eh, zastupuje k rybolovným právům a finančnímu příspěvku a tak dále. Pro Mozambik. My jsme vedli velice zajímavou debatu minulý týden a budeme hlasovat jenom jednou. Kdo je pro? bakron, dvakrát budeme hlasovat. Nejdříve protokolu pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže závěrečné hlasování ke stanovisku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To tež přijato. A byly pro jenom, a proti jenom tři, a tím se dostáváme do bodu 17. A sice Gormanisova zpráva. Eh, Jirane. Já bych býval byl raději, kdybych se nám podařilo to odložit, nicméně eh, eh, Regi se nepodařilo odložit jejich vlastní hlasování, protože, jak pan Gormanec říká, tato zpráva obsahuje spoustu čísel, o kterých nejsme příliš přesvědčeni. A nejsou to žádná nebezpečná čísla, to ne, ale jsou to prostě čísla. A znamená to, eh, že i pan Gurman říkal, že si není úplně jistý, jestli jsou eh, všechna správně nebo ne. My bychom eh, raději, kdyby to tam nebylo teď, ale když já bych mm, se vlastní frakci řekl, ať se zdrží v závěrečném hlasování, vzhledem tomu, že je to nejisté. Ale pokud si paní zpravodajka myslí, eh, pan to zpravodaj myslí, že bychom měli hlasovat a sekretariat taky, tak, eh, tak, ale my, budeme, my se každopádně zdržíme. N'avons pas la réponse de la commission régie. Dobře, tak pokud vím, z regi zatím nic nemáme. A oni rozhodnou teprve 20. března. Což je datum, o kterém se původně mluvilo. Eh, nicméně my se pak setkáme až 21. Eh, pan zpravodaj, eh, dovolte mi to trošku vysvětlit. Já chápu to, co říká pan kolega, mě to také poněkud zklamalo, když jsem zjistil, že budeme muset skombinovat tyto tři kompromisy, ale jedna věc, kterou musím říct, ty cifry, které zde jsou, mají autorizaci DG Regi. To je trošku rozdíl od toho, co říkal pan Surian. A je to trošku rozdíl eh, oproti těm původním 7%. To jsou, toto jsou čísla, která jsou schválena. Další věc, co chci říci. Ano, my jsme hovořili o těch principech. My dáme stanovisko na, k těm současným číslům, která jsou ve zprávě DG Regi pana Trexy, a já jsem konec konců náhradních eh, v Regi a sledoval jsem tím pádem, jak eh, probíhá diskuse v DG Regi. Ti jsou poněkud nervózní, protože ty peníze byly hodně seškrtány a komise v podstatě neodpovídá vůbec na nic. Já jsem se sem snažil za, zakomponovat naše stanovisko z hlediska rozpočtu. To je dosti neutrální. My v podstatě fixujeme ten návrh komise Vyjádřili jsme, že s politováním ho přijímáme, ale netrváme na tom, e, jako kolegové socialisti, kteří trvali na stejném objemu peněz jako předtím. Já to chápu tak, že takové to trvání na něčem vůbec není realistické. A navíc chceme být flexibilnější. Eh, což v podstatě zatím není z hlediska DG Regi vůbec jasné. Tam je všechno prostě na papíře a je to hotové. Já jsem se proto pokusil, nevím, jestli se mi to podařilo, ale eh, pokud já vím, tak vzhledem k tomu, že se jedná o reakci na čísla od komise, tak eh, my v podstatě nemáme nějakou potřebu vrátit tyto peníze smět. To není reálné. My říkáme v podstatě, že nejde o seškrtání pouze o nejvzdálenějších regionech, ale o seškrtání obecně a seškrtání v konvergenčních regionech a jinde. Z toho důvodu eh, je to věc vlastně pro politické frakce. Upřímně řečeno, já si nemyslím, že je zde prostor pro zlepšení. Já můžu udělat jenom tolik, mám reálná čísla a mohu na ně reagovat z hlediska rozpočtu. Nelze říci, dobře, dejte více nejvzdálenějším regionu a méně těm letem nebo tam letem. To je otázka pro DG Regi. Oni musí mít později tuto možnost, až budou mít aktualizované informace. Gorane, eh, odpověděl vám pan kolega, ehm, budete moct tedy dnes hlasovat? Výborně. Dobře, takže pokud nejsou žádné další připomínky, tak budeme hlasovat. Máme zde několik kompromisů. Eh, máte všichni hlasovací seznam? Kompromis C, zpravodaj, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Přijato. Takže kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Juto, vy jste proti? Dobře. E, samozřejmě můžete, já se jenom ptám. Jenom jsem si to chtěl ověřit, že to není chyba. Kdo se zdržel? Dobrá. Přijato. Hmm, čtyři hlasy proti. Dále tedy Pozměňovací návrh 7 od socialistů. Kdo je pro? Kde, kde je proti? Všichni ostatní, dobrá. Takže to je zamítnuto. Osmička. Eh, stejní autoři. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Mhm. Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 9. Lazlo Surian. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobrá, máte všichni hlasovací kartičky, to bychom měli ověřit. Doufejme, že nás nezradí stroje. Zahajuji hlasování. Pokud někdo nemá kartičku, tak mi to musíte říci Franceskovi, dobře, a hlasujete jak? Jinak tady všichni ostatní mají, takže končím hlasování. Je to schváleno 16 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel. Francesco, jak jste chtěla hlasovat? Proti. Mhm. Takže 16 pro, 12 proti, přijato číslo 10. Číslo 10. Kdo je pro? Číslo 10, prosím vás. Kdo je proti? Většina pro, takže přijato číslo 11. Pravoda je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že většina byla pro, ale ověřme to raději. Zahajuji hlasování. Máme velice málo členů EPP. Končím hlasování. A je to přijato 18 pro, 9 proti plus 1, takže 10 proti. Většina ale pro. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 15. Zpravda je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Díky, zdrželi se, přijato. E Pardon, omlouvám se, samozřejmě zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, zpravodaj pro, kde je pro? Hm, kdo je proti? Hm, kdo se zdržel? Přijato. 17, eh, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Hm, většina. Zdrže, eh, zamítnuto. 18, eh, zpravodaj proti, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní tedy závěrečné hlasování elektronicky, když už nám to funguje, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 18 pro 4 proti 5 se zdrželo. A 6 se zdrželo, protože Francesca nemá kartičku. Dobrá. Takže zpráva je přijata, blahopřejeme Manu Godmanisovi. Dále, teď ty transfery. Eh, Francesca nemá žádné požadavky, takže budeme hlasovat. Další os, ostatní oddíly, eh, bod 11, pravodaj, pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Tento pozměněný rozpočet by neměl představovat žádný velký problém. Byl předložen poměrně pozdě. Někteří kolegové možná budou potřebovat více času, ale já bych v mezidobí rád řekl pouze to, že by bylo možné hlasovat 21. března na naší příští schůzi vzhledem k určitým přetrvávajícím pochybnostem, abych tak řekl. Ale později už by to být nemělo. Jedná se o 2 miliony euro, o přesun 2 milionů euro, což eh, znamená, že je poměrně nutné to rychle eh, udělat rychle. Je to ta budova KAT v Lucemburku. Došlo zde k určitým prodlevám eh, v této věci, takže eh, v podstatě je to, jedná se o udržbu té budovy. To je ta položka. V Biru se rozhodlo v březnu 2010. V podstatě bylo rozhodnuto, že i eh, že ty budovy chceme zachovat a náležitě udržovat, protože pokud ne, tak to může znamenat dostatečné náklady a problémy i s pojištěním, kterým se chceme vyhnout, což znamená, že toto musíme jednoznačně rychle vyřešit. Pokud vím, tak administrativa se s tím vypořádala poměrně dobře, pokud jde o údržbu budov zde v Bruselu, ale nesmíme zapomínat na naše ostatní budovy. Nebo respektive nesmíme zapomínat na budovy, které v podstatě využíváme nejvíce. Takže Eh, je otázka, jest, jestli musíme vyjasňovat teď ta čísla, která máme, jestli jsou pro všechny budovy zde v Bruselu. Já nevím, jestli mi to někdo může říci, eh, jaké budovy jsou přesně tímto pokryty. Dobrá, děkuji Dereku. Uh, um, děkuji, pane předsedo. Já už jsem tu zprávu obdržel předevčírem a bylo to v jiném jazyce než angličtina nebo velština, takže bohužel jsem neměl možnost se s tou zprávou seznámit. Eh, byl bych tedy eh, rád, kdybychom odložili hlasování do 21. jak navrhuje zpravodaj, protože do té doby možná budeme mít možnost se zprávou seznámit a případně ji okomentovat. Děkuji. Děkuji. Dobře, takže k tomuto bodu dnes hlasovat nebudeme. Umožníme, aby eh, tady proběhl překlad eh, s toho jazyka do valštiny. Eh, příslušné generální ředitelství bylo dotázáno. Máte něco? Děkuji, pane předsedo. Já tady zahrnu, eh, zastupuji generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku. Byl jsem požádán, eh, abych vám poskytnul nějaké podkladové informace k přenášeným prostředkům. Jde o nový komplexní eh, eh, údržbový eh, kontrakt, který by měl být podepsán pro Brusel a vstoupí do platnosti k prvnímu lednu. Jedná se o údržbu tedy všech budov v Bruselu kompletně. celý ten kontrakt Eh, vyplývá z rozhodnutí prezidia v roce 2010. Proč? Eh, už 20 let eh, jsme vlastníky těch budov a tyto budovy nám začínají stárnout. To bude ta budova, ve které jsme, je asi 20 let stará. Vyvolalo to v tu dobu samozřejmě ten incident ve Štrasburku, kdy spadl strop skoro na hlavu lidem. Abychom tomu eh, zabránili, tak eh, jsme se rozhodli dělat komplexní eh, budovu údržby. Nechali jsme si poradit a proto ehm, jsme vypsali novou zakázku a tady jsou výsledky, ale je to dražší než to, co jsme zatím měli. Takže musíme k tomu rozpočtovat ty další prostředky. O co jde? Ty budovy, eh, jedná se o všechny části budovy, plus eh, veškeré technické zařízení budov. To znamená topení, klimatizace, elektroinstalace. Co je nové? My chceme eh, mít preventivní údržbu do budoucna, to znamená, že chceme preventivně veškerá zařízení předběžně prohlížet. tak se hovoří o veškerých opravách v té zakázce, to je tam pokryto a kromě toho eh, denní řízení všech zařízení, která máme. Potom ještě navíc v té zakázce je celková eh, garance. To znamená, že tímto jsme pojištěni, mm, pojištěni proti veškerým eh, nákladům na opravy. Technicky to proběhne tak, že když bude potřeba něco opravit, tak je na to rozpočet a bude se to platit z toho rozpočtu. Když ten rozpočet nebude vyčerpán, my dostaneme zbytek jako parlament pokud ty opravy budou dražší, než se předpokládalo v tom rozpočtu, tak to musí nést smluvní partner. To znamená, že tady máme garanci, že nebudeme muset platit víc. A stejným způsobem eh, se tady stanovuje eh, frekvence údržbu smluvní partner musí také eh, mít ten minimum zaměstnanců v budovách. Tady jsme navýšili počet zaměstnanců i jejich kvalifikaci. Kromě toho se teď budou platby provádět podle eh, dodržení předem stanovených cílů. U každého cíle jsou indikátory. Například se stanoví přesně, eh, jak dlouho po eh, zadání potřeby nějaké opravy smluvní partner zasáhnul. Musí zasáhnout. Tím musíme dosáhnout nějakých cílů, například disponibilita a prostor pokud eh, ta nebude eh, dosažena, tak platby také budou eh, sníženy. Kvalita vzduchu, vody a tak dále se také stanoví. Dále jsou tady ještě tady standardy pro životní prostředí. Takže jaké šetření energií proběhne v nadcházejících letech, nebo mělo proběhnout? A to je tedy v zásadě všechno. Děkuji. Euh, děkuji, říká pan předseda. V rozpočtovém výboru bychom neměli řešit takové drobné specifikace a podrobnosti tohoto smlouvy, ale i tak vám děkuji za vyjasnění. Samozřejmě náš zpravodaj se s textem seznámí a příště nás o tom bude informovat tak abychom mohli o tom kompetentně hlasovat. Moniko, máte k tomu něco? Ähm, Děkuji eh, mnohokrát, pane předsedo, velice stručně. Já si myslím, že dává smysl, abychom eh, v, obla, v oblasti údržby a renovací budov eh, k tomu začali přistupovat systematicky. protože bychom měli budovu opravovat co nejrychleji, protože jinak to později bude dražší, takže si myslím, že ta smlouva je dobrá. Máme tady eh, jenom otázku k výběrovému řízení. DG Inlo nám eh, řeklo, že nám eh, odpoví rádo, že nevíme, kdo jsou ty partneři a jestli bylo nějaké výběrové řízení. Předpokládám, že 21. potom budeme moci hlasovat pozitivně k této věci. Děkuji mnohokrát. Pan zpravodaj. Não tinha nenhum problema em votar, face, e ainda por cima face a estas explicações. Děkuji. Já s tím žádné konkrétní problémy nemám. Tady to vysvětlení je pro mě poměrně uspokojivé. Eh, Rekomendu já para o dia 21 e um de março um voto favorável. Eh, kdybychom hlasovali 21. Eh, března, tak myslím, že už rovnou můžu říct, že já se budu stavět pro to, abychom hlasovali pro. Děkuji, říká pan předseda. Samozřejmě ještě můžeme dostat různé názory a podněty od kolegů. A poslední bod, který tady máme v hlasování, politika v oblasti nemovitostí. Monika, jedná se o projekt Orban. Má to nějakou souvislost s maďarským premiérem, to jméno, ten název toho projektu? Hier gibt es nur glückliche Umstände. Ne, ne, ne, to je jenom eh, schoda okolností a všechno je zde pozitivní. Eh, v podstatě eh, taková diskuse jako k panu premiérovi zde nemusí probíhat. V podstatě asi takto. My jsme ty dokumenty od komise obdrželi poměrně pozdě k těm dvěma projektům. Tím pádem jsme tak jako neúplně rádi vzali na vědomí, že e, definice toho, co je to urgent, co je naléhavé ze strany komise a ze strany parlamentu se poněkud liší. E, komise odvedla dobrou práci, to ano, ale trvalo jí to půl roku. A já mám teď asi jenom tři dny, e, než se tím, nebo respektive týden, než se s tím musím srovnat. No, dobře, no, ale Děkuji za eh, dobrou přípravu eh, ze strany komise. V podstatě zde nemám žádné otázky. Já si myslím, že ty oba projekty jsou velmi důležité. Jsou to dvě budovy, budova Orbán a Covent Garden 4. Je to v podstatě smlouva, kterou uzavíráme. Eh, momentálně jsme v takzvané budově SDME, je to budova, která je jednoznačně velmi drahá a ty nájemní smlouvy jsou, nás přicházejí velmi draho. Eh, my novými smlouvami uspoříme zhruba 3,9 milionů euro ročně. Současná situace je ta, že eh, máme nějakých 63 tisíc metrů čtvereční plus parkovací místa. Mm, průměrná smlouva, eh, průměrná cena za metr čtvereční je zhruba 307 euro nájemní tedy, což je hodně a pak tady máme zhruba nějakých 65 tisíc euro eh, na energie, 400 eh, tisíc zhruba na ostrahu a to, by, to je smlouva, teda, která byla vypovězena na začátku prosince 2011, což znamená, že do konce tohoto roku musíme být už v těch nových budovách. Eh, u těch nových budov samozřejmě chceme uzavřít eh, výhodné smlouvy, které budou odpovídat podmínkám, které požaduje komise. U projektu Orbán tam mluvíme o 24 eh, 463 metrech čtverečních, eh, archiv zhruba 800 metrů čtvereční, 155 parkovacích míst a máme i parkovací místa pro kola, které chci zmínit extra, protože eh, po té, co se o tom hovořilo zde v parlamentu, je důležité téma, je těch 125. Stav budovy je zcela nová, je také v bezprostřední blízkosti nebo dostatečné blízkosti od parlamentu, pár minut tam musíte jít, ale je to poměrně šikovné. Vlastník je SAAG Insurance, eh, asbest a podobné problémy neočekáváme, protože je to nová budova. Eh, nájemní doba je 23 let, eh, kapacita se zvýší na zhruba 800 person a ta plocha na osobu je mnohem lepší než v té staré budově. Tam to bylo zhruba o 10 čtverečních metrů méně, takže to je dobré. Vzhledem k nutnosti získat eh, nové, nové prostory, neproběhl, řekněme, ten normální pro, eh, proces. Hovoříme o nákladech zhruba 2,6 milionů. Eh, potřebujeme eh, dobu zhruba 23 měsíců bez poplatků. Eh, když se podíváme na čistou cenu, eh, tak hovoříme o 183,3 eurech za metr čtvereční. Předtím to bylo více než 300, jak jsem říkala, takže opravdu je to mnohem, mnohem výhodnější celkově to. A i ty cenové podmínky jsou mnohem pozitivnější když si připočítáme ještě výbavu, eh, tak přesto dojdeme k velmi dobrým cenám. A teď Covent Garden, eh, to je ještě nějakých 17 nebo 19 tisíc metrů čtverečních, takže budeme mít dostatečnou plochu, celkou je tady i jídelna, parkovací místa a tak dále, tak podobně. Tady to budeme mít najaté na 20 let. U obou let nemáme žádný break-up clause, žádné ustanovení o přerušení a máme mnohem lepší podmínky. Pokud bychom chtěli to ustanovení o ukončení smlouvy, bylo by to mnohem dražší, to by jsme šli nad 200 euro. Asbest není problém, kapacita je pro 560 lidí Výbava opět eh, proběhne ze strany majitele. Vzhledem k nutnosti uzavřít to rychle se ani zde neobjevily žádné velké problémy. Jediný problém trošku je ten, že belgický stát eh, chtěl budovu pro sebe, kterou chtěla komise, takže tam došlo trošičku ke třenicím mezi belgickým státem a komisí a e, belgický stát si ponechal přednostní právo, respektive ho dostal a e, dostal tu budovu tedy k dispozici. E, ročně hovoříme 3,287 u, toho, u té budovy Covent Garden 4 kancelářské prostory jsou zhruba 19,5 tisíce metrů čtverečních, 24 měsíců budeme bez nájmu, a tím pádem se dostáváme na poměrně výhodné cenové podmínky, 144 eh, euro za metr čtvereční kancelářských prostor. Ano, původně to je tedy 160 euro za metr čtvereční, ale když odečteme tu slevu, tak říkajíc, těch 24 měsíců bez poplatků, tak se dostáváme na ještě lepší cenu, 144 euro za metr čtvereční, když zohledníme i výbavu na nějakých 15 tisíc amortizaci, celkem hovoříme o nějakých 9 milionech a je to nějakých 135 euro. E, momentálně požaduje, požaduje vlastník pouze 1,5% eh, pokutu na nesplacené množství, ale eh, my se ještě s komisí zasadíme o to, aby toto bylo u, upraveno. Každopádně obě dvě ty budovy jsou naprosto skvěle naplánované a eh, vzhledem k tomu, že na to bylo v podstatě jenom asi rok a tři měsíce, tak si myslím, že komise vybrala na realitním trhu to nejlepší, co bylo a já mohu jedině souhlasit. To je tedy ve stručnosti souhrn těch dat, které jsme dostali k dispozici. No. Madame le rapporteur, que vous considérez... Děkuji. Takže, paní zpravodajko, vy se domníváte, že oba projekty jsou plně akceptovatelné. Není tam tady problém. Eh, neslyšíme bez mikrofon. Eh, notre rapporteur, eh, takže naše paní zpravodajka se domnívá, že oba projekty jsou velmi dobré a není potřeba k tomu vydávat stanovisko. Můžeme to tedy odsouhlasit. A ještě předtím, než ukončíme eh, naší práci, tak dám slovo Hajde, protože předtím nebyl čas. Máme ještě čas, takže můžete vystoupit. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Jak víte, hlásilo se nás hodně. Chtěli jsme, aby jsme měli možnost mluvit všichni a já jsem tu možnost neměla. Dřív se říkalo, že mohou vystoupit všichni, teď se ten přístup změnil. Nicméně chtěla bych se vrátit k tomuto. Když jsme hovořili o finančním rámci, to byla zajímavá debata, protože naše strategie pro vyjednávání je velmi důležitá. Ale já myslím, že se zabýváme až příliš mnoho strategií. Strategie je sice důležitá, to ano, ale nezabývám se dostatečně obsahem. Já jsem se snažila um, jenom pohrýt to, co k nám zaznívá z rady, slyšíme různé zprávy, uh, Eh, o dostupném financování, o tom, že něco bude zmrazeno, že některé projekty se financovat nebudou, že jsou tam určité právní problémy, problémy s platbami. To bychom skutečně měli problém. A já myslím, že příští rok budeme vyškrtávat závazky a jediné, jak to můžete udělat, je v oblasti soudržnosti a to povede ke stejným problémům. Komise nám posílá určitá čísla. To je sice pravda, ale rádi bychom věděli, co se děje na radě. My víme, že mají problém se dohodnout sami mezi sebou, protože jsou tam rozpory mezi těmi takzvanými zastánci úsporných opatření a zastánci e, soudržnosti. Proto bychom to měli využít e, k příslušnému vyjednávání. Měli bychom se podrobněji zabývat těmi čísly, která dostáváme od komise. Říkáte, že nemáme dostatek informací, ale podle mě už ty informace, které máme, bychom měli podrobně analyzovat. Podle mě se příliš mnoho e, zabýváme strategií a úplně nám uniká věcná podstata těch jednání. Tomu bychom se také měli věnovat. Dostáváme návrhy od komise, od rady, ale Děkuji, říká pan předseda. Ehm, jenomže skutečnost je taková, že ta jednání ještě nezačala. Nezačala ani eh, na radě a nezačala ani u nás. A nemůže to začít do doby, než se sejde rada v červnu. V tuto chvíli ehm, máme návrh eh, dánského předsednictví a Vypadá to, že Všeobecná rada v květnu bude mít dokument, který se tomu bude věnovat, říkají tomu vyjednávací dokument a tam nebudou žádná čísla. Takže bude to v zásadě jenom schrnutí pozice 27 delegací a Evropského parlamentu. Já předpokládám, že závěr bude takový, že bychom měli Evropskou radu přizvat k, nebo vyzvat k vyjednání některých obecných eh, postojů. Takže to nebude k dispozici až v červnu a poté proběhne obecná výměna názorů. Do té doby, než budeme znát ty výsledky, tak nebudeme vědět, kdy mohou začít skutečná vyjednávání o číslech. A nebudeme vědět, tady zda rada ještě bude potřebovat více času nebo ne co to všechno zpomaluje, je ta dluhová krize, finanční krize. Do této doby ministři financí na Evropské radě, eh, kteří se sešli minulý týden, tak eh, se zcela věnovali problematice Řecka a vyjednávání té finanční dohody a Evropského mechanismu stability. Takže oni nebudou schopni začít eh, projednávat evropský rozpočet na období 2014-2020 dříve než někdy v červnu. Dříve se k tomu nedostanou. Problém, který tady máme my, je, že bychom měli využít tuto příležitost a vytříbit si naši pracovní metodu, náš postup a snažit se nalézt rovnováhu síly ve vztahu k protějším partnerům. Takže 22. březen bude velmi zajímavý. Co se týče té interparlamentní konference, tam nebudou žádní zástupci vlád. To, co jsme nedávno zorganizovali s našimi kolegy z Ekonu a v rámci evropského semestru. Tam se hovořilo o národních rozpočtových politikách a proběhla tam velice zajímavá výměna názorů. Takže já se domnívám, že budeme mít ještě další příležitost seznámit se stanovisky jednotlivých osob. Já jsem byl uh, předevčírem v Berlíně, měl jsem kontakty s německými orgány a také s Paříží. A oni vědí, že bude potřeba vyjednávat o víceletém finančním rámci, ale ta pozice zatím není vyjasněná. V zásadě čím bude nižší evropský rozpočet, tím oni budou spokojenější, protože budou moci přispívat méně. Ale to není naše vyjednávací pozice. Zatím je to tedy trošku o tom čekat, být trpělivý protože všichni mají příliš práce s tou stávající krizí. Jakmile se ta finanční Fukushima trošičku uklidní, tak poté můžeme začít reálné vyjednávání. Dobrá, takže kolegové, já vám všem velice děkuji. Příští schůze proběhne 21. Eh, března v 9 hodin a následně odpoledne. Děkuji. Končím jednání.